Dobré odpoledne, dámy a pánové. Zahajuji dnešní jednání výboru pro kontrolu rozpočtu. Vidíte tu novou tvář mezi námi, a to je to tím, protože nikdo z předsednictva tohoto výboru se nemohl zúčastnit a předsedat tomuto výboru, protože jsem byl eh, požádán a moje jediná zásluha je ta, že jsem nejstarší v, ve skupině. Všichni jste obdrželi návrh pořadu jednání. Máte k němu, prosím, nějaké připomínky? Není tomu tak? Mohu pokládat pořad jednání za schválený a můžeme přejít hned k bodu 2 a to je sdělení předsedy. Musím vás informovat o tom, že pan Rodžes Vetič eh, je novým administrátorem. Doufám, že dobře vyslovuji jeho jméno, ale v každém případě bych ho chtěl srdečně eh, přivítat v našem výboru. Měl bych tedy ještě doplnit, že je z Chorvatska sedí tamhle a e, k dispozici máme bulharštinu, češtinu, dánštinu, němčinu, řečtinu, angličtinu, španělštinu, finštinu, e, maďarštinu, lidevštinu, nizozemštinu, polštinu, rumunštinu a švédštinu. Má někdo pocit, že nemůže vystupovat ve své mateřštině? Není tomu tak a musím vás ještě varovat, že vše, co vyslovíte, se dostane do světa, protože se jednání přináší po internetu. Bod číslo 3. Na pořadu jednání je třeba schválit zápis ze 4. a 5. Eh, listopadu a potom také z 26. listopadu. Jsou prosím nějaké připomínky k zápisům? Není tomu tak? Proto mohu skonstatovat, že jsme zápisy schválili a můžeme přejít k bodu číslo 4 na pořadu jednání. A to je udělení absolutoria za rok 2012. Mezi námi je komisař pro regionální rozvoj, komisař Hahn, a také je tu eh, příslušný eh, eh, člen účetního dvora, pan Kreten. Já vás oba dva velice vítám a dávám slovo panu Píprovi, hlavnímu zpravodaji. Já vám velice děkuji, pane předsedo, pane komisaři, panu, eh, eh, pane Kreténe z eh, účetního dvora. Myslím, že je to opravdu velice důležité jednání v rámci procesu dělení absolutoria a nejprve musíme poděkovat za to, že sdělení, které jsem já jakožto zpravodaj a všichni stínoví zpravodaje vypracovali a Přáli jsme si, aby eh, bylo určené panu Barosovi, že tedy konečně toto sdělení tu je. Já ho znám již několik hodin. Jak tedy komise se chce, eh, si představuje další finanční období z hlediska korekčních opatření. Za to velice děkuji, hned se k tomu zase vrátím. Je to dobré, protože máme alespoň něco v ruce. A kromě toho bych chtěl velice poděkovat za to, že jste odpověděli odpověděli na všechny otázky ve lhůtě. Také se domnívám, že většina otázek byla uspokojivě zodpovězena. Byli jsme překvapeni, že byly předloženy některé přílohy v řečtině. Tu se musíme ještě naučit, ale to se jistě ještě dožené. To jsou některé věci, které nás ještě neuspokojily, ale naši koordinátoři se tím budou zvláště zabývat. Já nevím, zda je účetní dvůr schopen eh, říct si několik vět na úvod k tomuto sdělení, to je velice milé, o to bych chtěl požádat, nebo alespoň položit otázku v tomto smyslu. A chtěl bych ještě upozornit na to, co nám nejvíce leží na srdci, co nám vlastně velice eh, vadilo při řešení strukturálních fondů. Jistě míliti se je lidské, ale když se eh, dopouštíme stále stejných chyb a když stejné osoby stále dělají stejné chyby, pak je zapotřebí nalézt příčiny a pojmenovat je také. Já bych to porovnal s dopravou, když budu eh, porušovat eh, pravidla jako držitel řidičského průkazu, tak eh, ho jednoho dne ztratím. A my máme celá léta stejné zdroje pochybení, veřejné zakázky a náklady, které není možné subvencovat. Jistě ten rastr zemí se v průběhu času trochu mění, ale eh, několik málo zemí představují hlavní eh, původce těch pochybení. V zásadě je neuspokojivé, když odpovíme a řekneme, že v příštím období bude všechno lepší. To je odpověď, která se táhne jako červená nit v posledních 15, 16, 17 let při udělování absolutoria. Ale řeknu to naprosto Jasně. Přejeme si, abychom v procesu udělování absolutoria konečně dosáhli pokroku, také proto, že před námi stojí eh, volby do Evropského parlamentu a pro nás, pro parlament. To znamená, že se od nás očekává, že k této eh, látce přistoupíme kriticky, že nebudeme nikoho ochraňovat. A to je také náš politický úkol, že se postaráme o transparentnost. A musím říci, že co se týče postupu, tak jsem byl eh, naprosto spokojen, jak eh, vše probíhalo krok za krokem, i když z obsahového hlediska máme ještě celou řadu doplňujících otázek. Hned bych rád přešel k jádru věci. rozvoji venkova a zemědělská politika sice není naší stěžení oblasti, ale přesto tady zůstalo více otázek ještě nezodpovězených i v tom sdělení a v oblasti strukturálních fondů rozvoje venkova jsme stále ještě úplně nepochopili, co je vlastně ten přístup, který se opírá o rizika od jakého okamžiku eh, to znamená, že komise zasáhne. Já mám takový pocit, že je tady eh, značný prostor na uváženou, že pro nás eh, není dostatečně jasné, v kterých zemích od jakých hodnot, mezních hodnot eh, komise skutečně eh, zasáhne. A pane komisaři, to byla eh, hlavní otázka toho našeho společného dopisu panu Barosovi automatismus, který eh, chápeme eh, jako to parlament, který nám bude jasný, eh, abychom bychom si přáli, protože přístup opírající se o rizika, to je to správné, ale kde to začíná a kde jsou ty mezní hodnoty. Chtěli bychom, aby to bylo srozumitelné. A další věc, která musela přijít, a vy jste to také pozitivně naznačili, je otázka, eh, jak se postavíme k eh, těm, kteří se opakovaně dopouštějí pochybení. Eh, tady tomu bude věnována určitá pasáž a parlament to může opravdu jenom uvítat. Je to plánováno na únor. My očekáváme, že přijdete s něčím konkrétním v únoru. A potom ta zpráva má zpráva eh, bude právě překládána a bude eh, čas se tím zabývat, ale to musí být ten příští krok, který očekáváme od pana komisaře pro regionální rozvoj a jeho týmu od eh, všech, eh, kteří se tím budou zabývat. A mám tu ještě několik doplňujících specifických otázek, ale k těm bych se rád vrátil potom v průběhu diskuze, protože i kolegové budou mít jistě některé otázky. Eh, prozatím by to bylo tedy vše jako zásadní postoj a chtěl bych panu Hofovi poděkovat za velice dobrý základ i který obsahuje i zdůvodnění, proč jsme eh, eh, předsedovi Evropské komise napsali ten kritický eh, dopis. Jistě nejsme úplně zajedno, ale to, co pan Hof předložil, představuje v podstatě velice užitečnou pomoc že budeme se obracet na jednotlivé země, dokud konečně nezačnou plnit a já si myslím, že v oblasti rozvoje venkova strukturálních fondů eh, to ještě zažijeme, eh, že budeme mít zprávy zemí. Jinak eh, to, co pan Hof ve své průřezové analýze předložil, je uspokojivé. Tedy tolik jsou ty připomínky z naší strany. A nyní má slovo pan Greten. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejprve chci poděkovat členům tohoto výboru a parlamentu zcela obecně za důvěru, která mi byla vyjádřena minulý týden při obnovení mého mandátu. Mohu jedině slíbit, že společně s parlamentem budu rád pokračovat v naší spolupráci. Jsem si vědom toho, že parlament je naším zadavatelem a že prostřednictvím parlamentu chceme lépe pracovat pro evropské občany. Proto ještě jednou děkuji mnohokrát za důvěru, kterou jste mi projevili. Za druhé bych se chtěl omluvit u pana zpravodaje Pípra. Byl jsem příliš rychlý. Eh, řekl jsem totiž, že Evropský dvůr by již dnes mohl hovořit o sdělení komise a zaujmout k němu stanovisko. My jsme to oficiálně ještě nedostali sděleno. Dostali jsme to teď jaksi pouze neformální cestou, takže prosím pěkně mějte chvilku strpení, než jako kolegium budeme schopni vyjádřit náš postoj. Bohužel neslyšíme pana Pípera. Ano, ale já se musím zeptat na, na, na názor také dalších 27 kolegů. S radostí vám mohu prezentovat výsledky v kapitole 4 a 5 za rok 2012. Tam jsou kombinované výsledky regionální transparentní politiky z oblasti eh, rozpočtu. Eh, kapitola 5 pokrývá veškeré eh, platby 40 je to eh, miliard a z 80, ze 185 eh, plateb jsou to uplatnitelná eh, pravidla, která byla přeskoumána pro region tedy byla malá chybovost mezi 3,7 až 9,9%. Ještě jednou bych chtěla říci, že tato chybovost je nad eh, hranicí významnosti je však podstatně nižší než míra chybovosti, která byla ohlášena za období 2000 až 2006. Kromě odhadované míry chybovosti dvůr vypočetl jiný důležitý indikátor, který se týká provádění rozpočtu. Taková je tedy četnost pochybení. Indikátor ukazuje, jaký je tu poměr zkoumaných transakcí, který se dotkl eh, typů pochybení vážných a méně vážných. V oblasti regionální politiky 88 z auditovaných 180 transakcí eh, vykazovaly určité pochybení. To představuje 49 z veškerých transakcí, které byly předmětem auditu v roce 2012. Eh, týkalo se to všech typů pochybení a orgány členských států objevily a napravily některé z těchto problémů, eh, než eh, byly potvrzeny eh, výdaje komisy. Většina pochybení se týkala neplnění pravidel v oblasti zadávání veřejných zakázek a další se týkaly problému způsobilosti a nerespektování pravidel poskytování státní po, eh, pomoci. Chtěl bych ještě říci, eh, že eh, se to, to neopírá nutně o případy plítvání nebo podvodu. V prvé řadě bych chtěl říci, že nerespektování pravidel v oblasti veřejných zakázek a pravidel EU byl největším zdrojem nesrovnalostí v této oblasti a je třeba zdůraznit, že to nutně neznamená, že některé eh, projekty nebyly ukončeny podle plánu. Eh, účetní dvůr eh, plánuje, že provede audit v oblasti zadávání veřejných zakázek. Za druhé, chyby týkající se způsobilosti tí, ne, které vznikly zejména neplněním předpisů. Byly to zejména eh, pravidla pro způsobilost hrazení nákladů. Eh, za třetí pochybení, které se týkaly eh, neplnění pravidel poskytování státní pomoci, což vedlo k narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu. Jako základní pravidlo odvozené od smlouvy je státní pomoc nezákonná, pokud není vysloveně je povolena a zapotřebí je specifické rozhodnutí eh, komise mm, na základě přeskoubání slučitelnosti individuální pomoci na vnitřním trhu. Eh, kapitola 5 eh, obsahuje určité příklady poskytování státní pomoci, ale některé ty příklady nebyly nahlášeny komisi proto nebylo možné posoudit slučitelnost s pravidly interního trhu. Dále bych chtěl upozornit na to, jak účetní dvůr eh, posuzoval finanční korekce eh, v roce 2012. Ještě předtím bych chtěl zdůraznit, že účetní dvůr eh, musí informovat ve výroční zprávě, zda transakce byly legální a řádné. Komise má za úkol chránit finanční vnitřní zájmy Evropské unie. Komise a e, dvůr přistupují ke stejnému tématu e, z jiných úhlů pohledu finanční nápravy z podnětu komise nebo orgánů členských států, které vedly ke specifickým eh, nápravám výdajů na projekty nebo eh, kompenzace během roku eh, vedly ke snížení chybovosti v roce 2012. Na druhé straně celoplošné finanční na korekce které eh, se prováděly na úrovni projektu, nemají dopady eh, na chybovost eh, Jinými slovy řečeno, v případech, kde účetní dvůr nalezl nějaké pochybení, ale již bylo byla provedena finanční náprava na úrovni projektu, potom tato chybovost neovlivňuje míru chybovosti. To se to je uvedeno eh, v bodu 1.3 odstavci 1.3.3 kapitoly 1 výroční zprávy. A nakonec, co se týče efektivnosti systému, Zaměřili jsme se jako v uplynulých letech na úlohu, kterou hrají eh, auditní orgány členských států a na eh, práci komise ohledně dohledu šlo o sdílenou odpovědnost komise i členských států v oblasti regionální politiky. Posoudili jsme čtyři ze 112 takovýchto orgánů v členských státech a e, dospěli jsme k závěru, že e, jeden orgán byl e, zvláště efektivní a ostatní jenom z části. Jinak jsme zjistili určité eh, slabiny eh, v tom způsobu, jak komise provádí dohled nad auditními orgány. Bylo to způsobeno tím, že neměla k dispozici dostatek informací. Vír informací eh, je možné nalézt ve specifické zprávě účetního dvora inventarizace jednotlivých auditů, eh, která bude záhy zveřejněna. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát. Vzhledem k tomu, že zde máme i další zástupce určitě dvora zde a že se hovořilo o veřejných zakázkách pana Lazeru. Děkuji pane předsedo. Já odpovídám za kapitolu 5 od roku 2013. Takže k té věci nechci nic dodat, ale vzhledem k tomu, že kolega Greten zmínil plán auditu veřejných zakázek, jak už jsem informoval, výbor Ekon 5. listopadu připravujeme výkonový audit veřejných zakázek někdy v březnu nebo dubnu příštího roku. A bylo velmi užitečné si mít názory s výborem Ekon a zjistit, jaké jsou vaše konkrétní obavy. Měli jsme také výměnu názoru s komisí a nastartovali jsme tedy výkonový audit Eh, seminářem na účetním dvoru 23. ledna. Budou tam eh, řečníci z komise, experti na problematiku veřejných zakázek a věříme, že výměna názorů na tomto semináři nám dále pomůže abychom postupovali cíleněji, pokud jde o výkonový přístup eh, k těmto auditům. Děkuji. A nyní dám slovo panu komisaři. Pane komisaři, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážení členové účetního dvora, vážené dámy, vážení pánové poslanci, dámy a pánové, Dovolte, abych mezi tím poděkoval panu Greténovi za vyvážené představení kapitoly regionální politiky ve výroční zprávě. Po čtvrté je chybovost v regionální politice Eh, téměř poloviční ke srovnání s letmi 2006 až 2008. Říkám to z toho důvodu, protože tady kolega poukázal na to, že v posledních 16-17 letech se tady nic nepohlo, ale tady přece jenom bych se domníval, že je třeba naprosto jednoznačně rozlišovat ty jednotlivé, mm, ta jednotlivá období, co se týče tedy poklesu chybovosti. Říkám to také proto, že 2012 účetní dvůr eh, konstatoval lehké navýšení naší chybovosti. Vycházím z toho, že během uskutečňování našich programů eh, zůstane chybovost v této oblasti. Já jsem se nikdy netajil tím, že je to odůvodněno logikou naší víceleté politiky a komplexní konstrukce určitých programů, které běží více let. A to všechno je také spojené se všemi možnými regulemi a nařízeními. Nemůžeme prostě ignorovat naprosto naše nařízení a v rámci nařízení je třeba dělat určité věci. My se učíme, Ehm, vyvozujeme závěry a poučení a v příštím finančním období celá řada požadavků bude uskutečněna, abychom dosáhli těch efektů, které si žádáme. Celkově, když se podíváme na čísla, vidíme potvrzení pozitivního trendu. Aktuální dotační období přináší jednoznačně lepší výsledky. Pan předseda Caldeira na to také 5. listopadu poukázal zde ve výboru. Důležitým bodem je zlepšený právní rámec, který vede k lepšímu fungování našich systémů celkově i když eh, rovněž tak důležité, stejně jako právní rámec, je konzekventní uskutečňování. Komise dnes daleko více než v minulosti provádí kontrolní funkci, co se týče administrativních a kontrolních systémů v jednotlivých členských státech a rád bych zde uvedl několik příkladů. Za prvé, systematicky používáme přerušování pladeb a pozastavení pladeb, jakmile se objeví problémy. Na základě určitých čísel bych to rád ozřejmil. 2012 a 2013 jsme zhruba 100 4 a 80 kohezních projektů přerušili. 175 upomínkových dopisů jsme zaslali a, varov, rovněž 170 z těchto programů eh, dostalo varování o dočasném pozastavení programu anebo o dílčím pozastavení. To se týká Španělska, Itálie, Estonska a Německa. Eh, pro 24 programů eh, soudržnosti bylo uvedeno, mm, eh, byl, bylo uvedeno dochodu pozastavování pladeb. Samozřejmě se budeme snažit odstranit chybovost. V roce 2013 se nám podařilo znovu obnovit tok pladeb pro tyto pozastavené projekty. Lépe řečeno, dále běžely platby eh, u těch projektů, kde byly pozastaveny. Máme tady důležitý korekční nástroj pro mm, toto období do roku 2013. V tomto roce jdeme trochu dále a máme tady také korektory neto financování. K tomu vám podrobně něco uvedu později. Nejenom konstatujeme, že je třeba odstraňovat chyby v budoucnosti, ale my se snažíme poučovat z minulosti a jdeme i do minulosti a vyžadujeme finanční korektory. Do konce září 2013 z důvodu eh, kontrol ze strany komise byly provedeny korektury ve výši takřka miliard eur. Členské státy samy je zhruba 1,1 e, eur také nám předali na korekturách. Částečně to byly paušální korektury z větší části a tím efektivně mm, zabezpečujeme mm, bez, mm, roz, evropský rozpočet aniž by se ty projekty musely kompletně odmítat. V příštím období budeme hlavně hledět na správné fungování systému. Paušální korektory budou i nadále důležitým korektorním mechanismem a do budoucna eh, budou sloužit k ještě silněji odstračujícím účelům. Kolega Šemeta už to učinil, eh, protože řekl, že není možné, Eh, pochopit, aby Evropský soud tyto korektury nezohledňoval ve své výroční zprávě. Všechny naše finanční korektury probíhají na základě našich nařízení. Obecné nařízení ve článku 99 odstavci 2 eh, definuje, že paušální opravy jsou korekturním nástrojem a tento článek a v dalším nařízení je to stejně definováno ve článku 145, protože tady se pokrývá finanční riziko chyb ochraně chrání evropský rozpočet a také evropského daňového pláce, ale zároveň umožňují také konkrétní implementování v programech. Jsem přesvědčen o tom, že účetní dvůr tento mechanismus by býval měl zohlednit tento mechanismus a podle našich propočtů by chybovost v oblasti regionální politiky měla ležet o 0,8 bodu níže než tak, jak to podává ve své zprávě Evropský, dv... soudní, Evropský dvůr, to znamená, mělo to být na stejné úrovni jako v roce 2011. Chybovost tady kolem 6%. Já s jsem si zajedno, že při představení výroční zprávy již bylo poukázáno na tomto výboru na to, že snahy komise chránit evropský rozpočet je třeba velice pozitivně hodnotit, včetně zahrnutí paušálních korektur a Evropský dvůr by měl pokračovat v zohledňování těchto korektur tak, jak jste to vy, dámy a pánové, schválili v rámci nařízení pro příští finanční období. Eh, musím také hovořit o důležitých partnerech ve členských státech a to jsou kontrolní úřady v jednotlivých členských státech. Je důležité, aby fungovaly opravdu spolehlivě větší část naší dohlížecí funkce soustředíme právě na zabezpečení této jejich úlohy. Od roku 2009 systematicky kontrolujeme činnost a metody, jakož i způsoby práce a výsledky kontrol jednotlivých národních kontrolních úřadů. Provedli jsme minulý rok zhruba 200 kontrol přímo na místě a zkontrolovali jsme práci přes 47 Eh, kontrolních úřadů a tím vlastně pokrýváme 60 dotačních prostředků. Výsledky ukazují, že se můžeme spolehnout na práci kontrolních úřadů a pracujeme na tom, aby i oni zlepšili své kontrolní metody. Eh, podle názoru eh, mého odboru musíme připsat důležitý význam těmto dvěma faktorům, dostatečnému vybavení personálem a také technikou a vybavením, protože eh, jednotlivé kontroly národních kontrolních úřadů jsou podstatnou součástí naší práce. Dvě třetiny našich přerušení v roce 2013 se týkají právě činnosti kontrolních úřadů. Systém funguje. Účetní dvůr rovněž kontroloval národní kontrolní úřady a dospěl k obdobnému závěru jako my. Stejně tak jako my v našem posouzení dbáme na správný průběh kontrol. Jsem přesvědčen o tom, že méně než polovina chyb či polovina chyb, které nalezl Evropský účetní dvůr, měly být objeveny národními kontrolními úřady včas, protože počet ukazuje, že správní administrativní kontroly při zadávání projektu nefungují ještě úplně správně a kontrolní systémy mohou uh, být opravdu funkční teprve budou-li i národní kontrolní úřady plnit své povinnosti. V četných rozhovorech s vámi, ale také z vašeho usnesení udělení absolutoria pro roce 2012 jsem pochopil, že si žádáte velice přísný sankční mechanismus. Chcete mít větší odstrašující účinek a větší netokorektury eh, které by vedly eh, k lepšímu manažování programu. Mohu vám slíbit, že to splníme. Pro příští finanční období jsme právní rámec doplnili o neto finanční korektury a měli jsme také management prohlášení, eh, které ukolují daleko více národní kontrolní úřady, abychom dospěli ke včasnému objevení chyb než vůbec se dostanou ke komisi. Tak... Eh, protože eh, dokud národní kontrolní úřady nebudou včas objevovat chyby, budou tyto netokorektury existovat. Tady komise nebude mít žádný prostor na prozbu zpravodaje a jemu děkuji a děkuji za pozitivní reakci a také děkuji stínovým zpravodajům, protože komise ehm, zveřejnila sdělení a na to tady již bylo poukázáno. Tato informace eh, obsahuje souhrný popis mechanismu netokorektur pro rok 2014. Toto již je rozhodnutá záležitost a jsem si jist, že toto sdělení odpoví na řadu vašich otázek. Regionální politika je klíčovou politikou Evropské unie, dává k dispozici zdroje pro investice, růst a, hospod- a vytváření pracovních příležitostí, představuje také hospodářský a teritoriální či územní Ehm, teritoriální územní soudržnost. A vzhledem ke krizi jsou investice právě do těchto oblastí velice významné. Právní rámec pro příští období má za cíl provozovat naši politiku jednodušším způsobem, více zacílenější, ale také důslednější ve vedení rozpočtových položek. Eh, budeme žádat jasné měřitelné cíle, budeme eh, používat eh, příslušné finanční nástroje i pro působení malých a středně velkých podniků. Dámy a pánové, abychom dosáhli zlepšení v oblasti regionální politiky, je třeba regionální spolupráce mezi příslušnými národními, regionálními a evropskými úřady. Členské státy budou do budoucna ještě silněji vyzývány k tomu, aby prováděli své příslušné kontroly. V minulém roce eh, jsme už dosáhli určitého zlepšení a jistě eh, to bude pokračovat i nadále, tento trend. Komise bude i nadále provádět důsledný dohled, mm, jak eh, v jednotlivých regionech, ale také pro blaho občanů, kteří konec konců to všechno platí. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, pane komisaři. A nyní zahajuji rozpravu. Mám tu čtyři poslance přihlášené. A dávám slovo panu Rubikovi. Já vám velice děkuji, pane předsedo. Omlouvám se z prvého příspěvku pana zpravodaje jsem pochopil, že má ještě některé doplňující otázky na pana komisaře a já se moc omlouvám, že jsem vás přehlédl. Já to vydržím, pane předsedo. Mám tři doplňující otázky. Za prvé se domnívám, že prognóza jak se bude nakládat s penězi v příštím období, zní přesvědčivě, ale přesto ta otázka, kterou jsem položil na samém začátku, já jsem se ptal na ten přístup na základě rizik, podle kterých kritérií se bude intenzivněji přeskoumávat a bude z toho patrný nějaký automatismus, který bychom my, eh, protože stojíme mimo, mohli také pochopit a na tuto otázku jsme ještě nedostali odpověď. A také s jakou intenzitou. se bude zabývat eh, balík zákonů eh, tím avizovaným tématem jak přistupovat k těm, kteří se opakovaně dopouštějí pochybení. Mě by i zajímalo, co má komise v úmyslu. A potom ještě druhá otázka, která se týká zadávání veřejných zakázek. I zde jsme naráželi již několik let stále na stejné problémy. A nyní máme výroční zprávu generálního ředitelství eh, společný trh a myslím, že generální ředitelství Regio se také zabývalo touto zprávou, protože je tady eh, více zpráv pro oblast zadávání veřejných zakázek. Co bychom v do budoucna eh, si dovedli představit, jakého zlepšení lze dosáhnout při zadávání veřejných zakázek a jak konkrétně se pustíme do těch zemí, které mají eh, takzvanou mezisprávu, jako je to Německo. Eh, máme eh, jednu výjimku, Severní porodní Vesfálsko, tam jsou prostředky z sociálního fondu, ale jak to bude vypadat v zemích s federativním uspořádáním, co se konkrétně změní. A e, potom poslední otázka, která mě momentálně opravdu trápí. E, vy e, pracujete na partnerských dohodách, budou se zkoumat pro příští období operační programy členských států. A ty země, kde docházelo k nesrovnalostem, by, tak bych se chtěla zeptat, jakou roli pro partnerské dohody a operační programy bude mít právě tam zjištěná míra chybovosti. To je tedy má otázka. Dobře, děkuji. Pane komisaři, navrhuji, abyste odpověděl na všechny otázky současně. A nyní dávám slovo panu Rubikovi. Ano, děkuji, pane předsedo. poté, co byl rozpočet eh, na rok 2012 a i 2013 schválen, i ty doplňující části eh, budou tedy platby naplněny a bude možné, že v budoucnu také obdržíme sestavu o tom, které postupy byly přerušeny nebo pozastaveny eh, prakticky již od roku 2009 dynamicky, abychom viděli, jak efektivně a korektně působí tento systém. Byl bych rád, kdybychom měli čísla, podle nichž bychom mohli eh, skonstatovat, že komise provádí kontrolu Eh, nulová chybovost by znamenala, že se vůbec nekontroluje. Když se kontroluje, tak se zjišťuje pochybení. Takže eh, to, že se objevují chyby, není jenom eh, negativní, to ukazuje, že se provádějí kontroly, ale přesto by bylo poměrně zajímavé, kdybychom dostali takové posouzení za celá léta, jak se vyvíjí varování, pozastavení a potom by mě také zajímalo, co si o tom eh, myslí účetní dvůr. Děkuji. Děkuji paní Gresle, prosím. Ano, děkuji. Děkuji mnohokrát. Chtěla bych vám poblahopřát k opětovnému zvolení. A teď bych chtěla dát několik otázek panu komisaři. Chtěla jsem se zeptat, jak dobrou máte řečtinu, vaše osobní znalosti řečtiny, protože vy jste nám poslal materiály o Řecku v řečtině, proto za to vám moc děkuji ale rád, ráda bych, abyste nám tento seznam přečetl, jinak by to znamenalo, že jste se nikdy nezabíral, nezaobíral projekty v Řecku a pak tomu nebudete rozumět stejně jako já. No, za to bych byla vděčná, kdybyste nám to vysvětlil a jistě byste nás eh, mohl obdařit anglickým překladem. Nedokážu si představit, že komise pracují na základě tohoto řeckého seznamu. Druhá otázka a já jsem si napsala své otázky, protože potom budu také ty odpovědi kontrolovat. Tady prosím o odpověď. Eh, eh, jak vůbec vznikly odpovědi? kolika rukama prošly. Mě teď nezajímá generální ředitelství a regionální politik, ale kdo, kdo kromě generálního ředitelství se účastnil zpracování odpovědí na otázky? Musím říci, že tedy já nejsem spokojena s odpověďmi, protože něco působilo trochu jako satira. Tady byla otázka po dodaných projektech a pak nám komise píše například na straně 22 eh, že komise řídí eh, programy, ne projekty. To je všechno známé, ale my prostě chceme vědět, jak to vypadá s chybnými projekty a chceme, aby se nahradili bezchybnými projekty. A nevíme, kam tedy peníze tečou. My děláme právě tu skutečno, zkušenost, že celou že když se ptáme na funkčnost programu, tak se nám to všechno vysvětluje obecně. Ale nám je to známe, ať tomu věříte na komise nebo ne. My víme, o co jde v obecné rovině, ale my chceme vědět detailně, jak to vypadá s těmi programy. Další otázka se vztahuje na počet, který na ta čísla, která jste právě přednesl. Když na straně 6 se podíváme tam, kde jsme, formulovali ty otázky, čili oznámené pozastavení pladeb, já tedy znám úplně jiná čísla než ta, která byste tady přednesl. Bylo by dobré vědět, která z nich jsou tedy ta správná. Moje pátá otázka se číká Managing a Certifying Bodies, čili řídících a certifikačních úřadů. Na straně 304, pardon, komise dostala 304 z 317 zpráv, 41 eh, z nich bylo vyverifikováno, eh, některé dostali nekvalifikovaný postoj, čili komise vlastně pouze v 640% programů eh, sledovat jejich průběh na základě výročních zpráv. Bylo by dobré, kdybychom tedy dostali nějakou analýzu těch zbývajících procent protože se domnívám, že my chceme skutečně postupovat s jasným cílem, ale na to potřebujeme všechny tyto údaje. Teď se tedy odkazuji na otázku. No, mohu vám to ještě dodat. E, každopádně děkuji, a tam je na jednu otázku napsáno děkuji za informaci. Potom mám otázku k Řecku, otázka 38. To se týče poslední zprávy e, Task Force. No a ta čísla už vůbec jak si nejdou dohromady. Odpovědi se vůbec, eh, vůbec nepasují dohromady s odpověďmi Task Force. Může být, že komise už vidí nějakou pokračující variantu, ale pak, když tomu tak je, tak mi to prosím vysvětlete. A otázka 39 se ptá po 1,13 miliard eur. Eh, to se týkalo zprávy komise z roku 2013 protože to byly ještě nevyzvednuté, nevyvolené prostředky pro Řecko. Co se tedy stalo s touto 1,3 miliardou eur? Ale tady prostě nikde jsem se to nedočetla. Bylo by velice milé, kdybychom tady mohli dostat odpověď. Děkuji vám. Thank you. Děkuji, pan Gajer. Děkuji, pane předsedo. Za sebe bych také chtěl nejprve velice poděkovat za jako vždy velice cenou činnost účetního dvora a chtěl bych také eh, velice poblahopřát Anry eh, Kreténovi nově jmenovanému členovi. Všechno nejlepší a mám také hned jednu otázku na účetní dvůr. Pan zpravodaj, doktor Pípr, si hraje s tou myšlenkou zpráv za jednotlivé země, nebo je eh, strašně rozhodnut, že budou existovat a eh, to ještě není hotové. Já vím jenom ze svých vlastních zkušeností, eh, zkušeností zpravodaje, že účetní dvůr v důsledku celé řady věcí, o kterých teď tady nemůžeme hovořit, vůbec není schopen provádět eh, celoplošný eh, eh, přeskum pochybení. Zpravidla dělá namátkové kontroly a to potom přepočte. A smyslu úplnost eh, zpráv podle jednotlivých zemí bychom museli přeskoumat a eh, pouvažovat o tom, jak to bude v souladu s tímto způsobem práce účetního dvora. Proto bych se chtěl zeptat účetního dvora, v kolika členských státech se prováděly tyto namátkové kontroly eh, v oblasti regionální politiky. S matematikou můžeme udělat celou řadu věcí a já chápu, jak to funguje, ale konec konců účetní dvůr říká, že nejpravděpodobnější eh, chybovost může být 6,8% nebo i vyšší, ale není možné to s jistotou vyloučit. Statisticky možná ano, že eh, míra chybovosti v členském státě, který nebyl začleněn eh, do namátkových kontrol, může být dokonce vyšší milý pane Kréten, já Vím, že vás zvu na eh, tenký let, to chápu, ale jak užitečné by mohly být tyto zprávy podle jednotlivých zemí, protože na druhé straně eh, způsob práce účetního dvora naráží na určitá omezení, takže některé členské země vůbec nejsou předmětem přeskumu. A tuto otázku mám i na komisi. Když jsem byl zpravodajem, tak jsem vzal samozřejmě míru chybovosti, jaký dvůr vypočítal. Porovnal jsem to s výroční zprávou generálního ředitelství pro regionální politiku a pokud si dobře vzpomínám, bylo to tenkrát 18 členských států, kdy generální ředitel tedy v předminulém roce na základě zjištěných deficitů při kontrolách musel skonstatovat momentálně řádnost eh, provádění programu nemohu zaručit. Bylo to 18 z tehdejšího počtu 27 a to je eh, značný počet. A když se podíváme jednotlivě na ty země, může to mít různý dopad. Ale eh, teď bych se chtěl také zeptat, jaký smysl mají ty zprávy podle jednotlivých zemí na tomto základě, protože pokud budeme trvat na tomto požadavku, tak bych rád eh, se dozvěděl v konstruktivní debatě, kolik můžeme vůbec čerpat, jaký užitek budou mít tyto zprávy podle jednotlivých zemích. Ten příklad porušení dopravních předpisů je velice dobrý. Já se ptám, zda eh, účetní dvůr a komise mají takové nástroje, aby to eh, mohli řešit. Já mám určité pochybnosti a pokud nerozptýlíte mé pochybnosti, tak eh, bych tento požadavek po zprávách podle jednotlivých zemí opatřil otazníkem. A k panu Rybikovi, eh, ano, tolik papíru jako výsledek eh, mé zprávy o udělení absolutoria již vzniklo v prosinci, to k tomu jistě může pomoci, ale na tomto místě bych to chtěl ještě doplnit. Já jsem rád, že od roku 2014 budeme mít ty finanční neto autokorektury. To byl eh, eh, hlavní požadavek z eh, mé zprávy, ale teď se obracím na pana komisaře. Pane Háne, máte cit pro to, jak moc se těmi netokorekturami dá ex post korigovat míra chybovosti. Já říkám, že eh, vás eh, úmyslně vedu na eh, tenký let, ale podle mého názoru máme dobré argumenty, když hovoříme s účetním dvorem 0,8% a já jsem přemýšlel o tom, jak je možné zpětně to korigovat, když vymáháme ty prostředky zpětně. To by bylo, kdybychom tento nástroj již nyní měli, do jaké míry se dá skorigovat ta eh, chybovost. Je to rozhodující číslo a s určitou spokojeností vidím, že komise naše požadavky, abychom přerušili a pozastavili eh, platby, používá eh, ne tedy s úplnou eh, důsledností, ale značně, ale přesto nemůže chybovosti zabránit. Ta chybovost se snížila o 50% oproti předchozímu dotačnímu období. To je jistě způsobeno používáním tohoto nástroje, ale jak zabráníme tomu, protože ty chyby, k nímž došlo, ty jsou dány tím, že potom došlo k přerušení a k pozastavení, které sice mohou trochu pomoci, ale bezpodmínečně tuto míru chybovosti dále nesnižují. Je třeba za tímto účelem na nitrostátní úrovni eh, ještě eh, rozšířit kontrolní nástroje. Já eh, pana zpravodaje na tomto místě výslovně podporuji, jestliže zjistíme, že kontrolní orgán v místě nepracuje spolehlivě, potom se domnívám, že je třeba mít nějaký automatismus, který pozastaví platby z EU. Já jsem si jistě vědom toho, že se to dostává do konkurenčního vztahu s e, cílem EU, protože e, potom není možné e, bez prostředků naplňovat politické cíle, ale musím říci, když dochází k nakládání s prostředky, tak je lépe, když ty eh, prostředky eh, nebudou přiděleny. A potom otázka, která, pane komisaři, navazuje na eh, diskuzi, kterou jsme vedli v loňském roce. Pan Kréten to také zdůraznil pravidla E, nejsou pouze pravidla Evropské unie, ale jsou to i vnitrostátní pravidla a porušení pravidel zadávání veřejných zakázek e, způsobuje, že e, v značnou míru odpovědnosti má komise, co znamená gold plating v členských státech, to víme v severním porydní Vesfálsku velice dobře naše spolková vláda se právě postarala o pozastavení pladeb. E, požadovali jsme, aby komise nechala vypracovat studii, kolik porušení e, e, vnitrostátních předpisů vede k míře chybovosti, to by bylo důležité. My jsme zadali vypracovat takovou tu studii, ta se bude muset omezit jenom na případové studie, protože nikdo nemůže zaplatit celoprošný průzkum, alespoň nikdo v parlamentu, ale možná, že se o kousek dále dostala komise. Děkuji vám. Děkuji. Pan Bogen. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se. Moje žedle je nějaká ponížená a vypadám, že, vypadá to, že jsem menší než pan Gajer. Já chci poděkovat panu komisaření pochyb o vaší velké odpovědnosti a vaše prostředky v kolegiu jsou asi nejpatrnější, nejviditelnější a a je třeba skutečně zajistit, že budou správně vynakládány a že budou mít co největší ekonomický dopad. Já jsem zaslechl vaš, vaš, vaše obavy ze změny metodiky, která zvýšila chybovost a ty čisté finanční opravy. A No, říkáme trošku něco jiného. Vlastně účetní dvůr používá jedno kritérium a komise používá jiné. Pro mě je důležité hájit finanční zájmy Evropské unie až úplně v posledku a v této fázi bychom se měli rozhodnout eh, vlastně, co je důležitější, chybovost nebo ochrana eh, rozpočtu. A vítám skutečnost, že si přejete sdělení o, to, o, to, o těch čistých finančních opravách. A já se na to také těším, možná to přijde ještě později dnes. Pokud jde o další postup, tyto diskuse jsou důležité, pokud jde o chybovosti o minulých let, a také je důležité, abychom se z toho poučili a abychom věci dostatečně do budoucnosti zlepšili. Tady hovořím zejména o dalším programovacím období, které začíná v lednu příštího roku. A když se tím zabýváme dnes a když jsme o tom mluvili v minulosti, tak veřejné zakázky a tady chci říci, že byl schválen akční plán a uvidíme, zda akční plán přináší zlepšení do oblasti veřejných zakázek. Zjednodušení o tom mluvíme každý rok a vím, že tady máme nové nápady, nové myšlenky a uvidíme, do jaké míry se podaří zjednodušit věci do dalšího programovacího doby a uvidíme, za to, co bude fungovat. Pokud jde o otázky a doporučení, eh, příští rok budeme mít mnohem větší předpověď, co se týče eh, podpory malých a středních podniků a, a podpory hospo, hospodářství. A otázkou je, zda to zvýší zase odhady chybovosti, protože budeme financovat malé a střední podniky. A pokud jde o administrativní kapacitu, to je velká otázka. A jaké jsou vaše prognózy v tomto směru? Nejde jenom o obvyklé podezřelé. Platby do jednoho eh, programu ve Spojeném království jsou přerušeny, protože administrativní kapacita je problémem. Není to ve Walesu, tam je to fantastické, tam plníme na 100%, ale týká se to Anglie. A moje otázka je vlastně, jak zajistit do budoucnosti, že všechny členské státy, ale i ty velké, zajistí eh, takovou kapacitu, která zajistí, že tedy budou strukturální fondy řádně čerpány a budou mít tedy ten dopad na ekonomiku, jaký si všichni přejeme. Děkuji, děkuji. Nyní pan Olbricht, prosím. Děkuji, pane předsedo. Opět hovoříme o absolutoriu a ta dilemata jsou stále stejná. Já je chci zde zmínit, protože se mi zdá, že narážíme opět na problém. První dilema. máme při absolutoriu zdůrazňovat eh, správné čerpání prostředků nebo politická efektivita, politická účinnost. A myslím, že obě věci jsou důležité. Správné využití i ta racionalita. Někdy jsou čerpány prostředky podle pravidel a nejsou efektivní. A naopak. Zpráva účetního dvora se během let vyvíjela, ale ty základní problémy jsou stejné. My samozřejmě uznáváme práci Evropské komise a to, co odvádí v rámci auditu, ale jsme schopni posoudit tu práci Evropské komise, anebo co hodnotíme, Evropskou komisi ne, nebo členské státy. A, anebo odpovědnost komise, pokud jde o práci členských států a odpovídá komise za chyby členských států, to je stále stejné eh, dilema do kolečka už řadu let a měli bychom nalézt eh, správné odpovědi. Účetní dvůr, když eh, zkoumá vzorek programu projektu, tak navrhuje finanční opravy, nikoli sankce, ale finanční opravy. A provádíme na konci roku toto hodnocení, anebo se to děje hned? Jakmile se ta nesrovnalost zjistí, hned podnikneme kroky? Otázka je zjistit, zda provedeme kontrolu v konkrétní chvíli v čase, anebo zda posuzujeme efektivitu jako celek u určitého projektu nebo akce. A tady, jde, tady skutečně nejde o sankci. Já jsem střídavým zpravodajem pro absolutorium ve výboru Regi. A e, pokud v každý rok říkáme, že náš politický názor, pokud jde o dlouhodobý pohled, tedy, že tedy to bylo špatně provedeno, anebo mám a, a nebo máme říci, že situace se zlepšuje, ale dochází k chybám. Je ta sklenice z poloviny plná nebo z poloviny prázdná? A skutečně ta zlepšení jsou výsledkem akčního plánu. Ale jaký je dopad legislativy ve skutečnosti? Protože já si myslím, že ta zlepšení jsou výsledkem legislativních opatření a samozřejmě já bych se na to chtěl dívat pozitivně, protože dochází k pokrokům přes některé chyby a nesrovnalosti, ale u těch dilemat, o kterých jsem zde hovořil, tak tam žádné odpovědi nemáme. A já mám, já mám dvě otázky. Může pan komisař vysvětlit následující věc? Vy jste nám ve vašem vystoupení řekl, a já mi moc líto, že jsem neslyšel všechno, protože jsem přišel trošku pozdě, ale slyšel jsem dobře pana komisaře. Jaká je situace u těch finančních oprav z hlediska komise, z hlediska účetního dvora? Můžete nám poskytnout nějaké podrobnosti? A jaké jsou opravy u paušálních plateb? Tam musíme vědět přesně, jaký je postoj účetního dvora a komise, protože možná, že tu je rozpor v pohledech. A dále, co se týče budoucnosti, hovořím o, o budoucnosti, nikoli o současné absolutoru. Existují některé novátorské politiky a já nehovořím o akcích pro inovaci, ale, ale innovating actions, inovační akce v městských oblastech. A ta inovace znamená v tomto případě, že to také nese určité riziko. Nejde o běžné řadové programy. Myslíte si, pane komisaři, že bychom měli změnit náš postoj vůči kontrole, která se týká těchto novátorských akcí? Musíme to zvýšené riziko brát v úvahu? a možná také zvýšit povolenou chybovost právě u těchto projektů, protože představují zvýšené riziko. Děkuji. Pan Sondergaard. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také účetnímu dvoru. A děkuji panu komisaři Hánovi za všechny odpovědi, které nám zatím poskytl také odpovědi k hnutím s Evrops, nebo s tím, eh, jak by z, čerpa, z možného čerpání peněz z Evropského fondu Solidarity při zemětřesení. Ale eh, rádi bychom dali i dodatečné otázky protože některé odpovědi, které jsme dostali, nás zcela neuspokojily. Bylo by dobré, kdybychom bývali ty odpovědi dostali dřív, ale dobře, že teď je máme. Ale já bych se chtěl soustředit na dvě otázky. Za prvé, přím používání prostředků z Fondu Solidarity a skutečnost, že pravidla pro zadávání zakázek nejsou přesně dodržována v jednotlivých členských státech. Eh, tady není vlastně žádná diskuse mezi komisí a parlamentem, je to diskusí mezi komisí a Evropským účetním dvorem. Já osobně naprosto souhlasím s Evropským účetním dvorem, když ten říká, že zhruba 70 vydaných prostředků nesplňovalo daná ustanovení, protože financovali méně stálých bytů pro málo občanů a za, za velice podivných cen protože tady bylo konstatováno 150% bytů, ale ty měly velice špatnou kvalitu. Komise zcela jednoznačně řekla, že nesouhlasí s tímto postojem. Komise to tedy akceptuje. Komise akceptuje, že méně domů bylo stavěno z Fondu Solidarity, než by to bývalo bylo možné, kdyby to byly bývaly byty na stále bydlení a nejenom přístřežky na dobu přechodnou. Eh, jak to vypadá s tím přechodným bydlením? Je to tady jenom něco na krátkou dobu? Nebo to má být dům na 30, 40, 50, 60 let, ale během této doby se nestane nic s rekonstrukcemi a tak dále. Jak mám chápat přechodné e, bydlení? To je rozhodující v této otázce. A teď se chci zeptat komise. Mohlo by nám komise říci něco bližšího o těchto přechodných e, bytech? Je to eh, těch 70%, které chápete před těmito přechodnými či předběžnými způsoby bydlení, jak můžete vysvětlit eh, různorodost názoru? Eh, když nebudeme vědět, jak to vypadá, jak máme tedy my se držet toho, co nám předložila komise, nebo toho, co nám předložil účetní dvůr? A moje druhá otázka. nedodržování směrnice o zadávání veřejných zakázek. Komise je poměrně naštvaná, když jsem řekl, že komise zavírala oči před eh, chybami při znovu obnově toho, co bylo zničeno během zemětřesení. Čili komise je na mě naštvaná, ale podívejme se na skutečnosti. Prostředky pro znovu obnovu 920 milionů eur se zhruba použilo. No, dejme tomu 920 milionů zhruba. A z těchto 920 milionů více než polovina byla financována z Fondu Solidarity. 426 milionů z pokladny italského státu. A s použitím těchto 426 milionů, jak to vypadá, komise samotná konstatovala, že tady existovaly eh, nějaké chyby při eh, zadávání veřejných zakázek a minimálně se to týkalo zhruba 306 milionů eur. To znamená třetina. Třetina této částky, jak je vykazuje nesrovnalosti. No ale jedna třetina nesrovnalostí, to přeci není možné akceptovat. Více než 60% toho, co schválila Evropská unie, jak je možné to opravit. Pokaždé, když komise konstatovalo nějakou nesrovnalost, byla tato nesrovnalost přenesena na tu částku, kterou platila italská pokladna a jaký z toho plynul výsledek? Výsledkem bylo, že více než 70 prostředků, které pokryly Italové, by eh, bývala neschválila Evropská unie, kdyby to měla financovat ona, ale Evropský účetní dvůr říká, že to je všechno správné, no tak nechci tedy to napadat, ale chci se zeptat, zda je skutečně eh, rozumný takovýto postup. A když si položíme tuto otázku, pak protože víme, že organizovaná kriminalita Eh, využívá nedodržování směrnice při zadávání veřejných zakázek, aby eh, vydělala na celé řadě zakázek eh, neprávem. Samozřejmě se to netýká všech. Komise napsala 55% a Zcela jistě ne všechny nesrovnalosti byly podvodem, ale tam, kde jsou nesrovnalosti, je veliké riziko, že i tam může dojít k podvodu. A už se chýlím k závěru. Znamená to tedy, že podle mého názoru tady máme nejistotu, kolik prostředků z Evropské unie skutečně splnilo svůj účel. To je ta otázka 260 eh, v tom soupisu otázek. Já tedy nevím, jaký byl opravdový příspěvek Evropské unie. Pak bych rád od komise věděl, zda bylo přiměřené a optimální, aby byly prostředky přesměrovány. Paní Ayala Sanders. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji mnohokrát jak panu souci Gretenovi, jakož i panu zpravodaji za všechna vysvětlení. A chci se zeptat pana Gretena za prvé. Ráda bych věděla zcela konkrétně. Účetní dvůr říká, že nesrovnalovnosti byly 29, činili 29% z celého souhrnu problémů, které se vyskytly. Máme tady závažné, méně závažné chyby. Já chci vědět, které chyby jsou kvalifikovány účetním dvorem jako závažné. A pak, když se objevily tyto chyby v, na, v tom, co dělala komise, nebo v tom, co dělali členské státy. Potom se chci zeptat pana Hána, jak se to týká toho pozastavování pladeb a korekcí Máme tady různé poznámky, jsou tady různá čísla a potom je třeba samozřejmě přečíst si ty malinké poznámky, abychom věděli, co se vlastně děje. Když se podíváme na finanční korektury, teď nehovořím o pozastavování pladeb, k tomu se dostanu. Pro rok 2012 finanční korekce v oblasti sdíleného řízení je číslo, a já to naprosto jasně, Španělsko má asi 952 v, jednom, v jedné oblasti a v druhé oblasti 82, samozřejmě jako v jiných zemích. A bez pochyby, když se podíváme na tu poznámku pod čarou na té strance příslušné, tak nechápu to vysvětlení. Čili doufám, že pan Hán nám to všechno vysvětlí. Zdá se tedy, že tyto korekce již byly provedeny před rokem 2010 a teď v roce 2012 už se zase zavádějí, čili něco mezi tím se muselo stát. Když vidíme, že Španělsko tady má takové taková čísla. Týká se to španělských občanů, proto bych ráda, abyste nám to vysvětlili. Jinak to totiž není v souladu s ostatními korekci, například Eh, korekce pro rok 2013. Tady máme 31,12. Německo mělo otevřené případy 106 a Španělsko má 36. A teď najednou tady máme zase něco jiného, takže bych ráda, abyste nám vysvětlil, jak to tady s tím přesně vypadá. A co se týče pozastavování programu, vidím, že v Německu pozastaveno z Fondu soudržnosti a z Fondu FEDER 31 k konci prosince 2012, pak je něco v Itálii, ale tam to není specifikováno, jak to tady vypadá. Bylo to tady pozastaveno dočasně nebo navždycky, nebo jak? A e, ráda bych požádala účetní dvůr, abychom dostávali zprávy podle jednotlivých států abychom věděli, které si stojí lépe, které si na tom stojí hůře. Chci se vás zeptat, v evropských programech, protože tady ten charakter mezivládních dohod nám to trochu narušuje a já bych chtěla, aby se nám tady vysvětlily některé věci. Máme tady například Interreg. Domníváte se, že bychom mohli dělat zprávy o jednotlivých státech v programu Interreg? A to vůbec nehovořím o programech pro výzkum a vývoj. Za to vy samozřejmě nejste příslušný, ale já se domnívám, že zpráva za jednu každou zemi, co se týče evropských programů, Hmm, přece usilujeme o spolupráci všech a já se vás chci zeptat, jakým způsobem bychom toho mohli docílit, protože konec konců to jsou programy evropské spolupráci. A Ráda bych tedy věděla, zda Evropský účetní dvůr a vy nám budete dávat národní programy E, na evropské úrovni. To nejde dohromady. Vždy tady máme téma Interreg a jiné programy, kde se dotýká spolupráce a v jednotlivých specifických zemí. Hel- programas europeos. Muchas gracias. Thank you very much. I have at the end one final question. A nakonec poslední otázka ode mě. Jaký je rozdíl názoru e, s komise a účetní dvora, co se týče chybovosti, zda by měly být tedy vzaty v úvahu ty opravy, které jsou provedeny během roku. Komise si myslí něco úplně jiného než účetní dvůr, co se toho panu komisaři. A myslím, že si nemůže stěžovat na nedostatek zájmu o jeho téma. Vůbec ne ale nic jiného jsem ani nečekal. Snad bych se měl zase vrátit. Sice se budu snažit odpovídat chronologicky, ale objevily se tu některé otázky, které se opakovaly v jednotlivých příspěvcích. Otázka pana Pípra zda budou nějaké automatizmy. Jak je to jenom možné, tak se snažíme o, o standardizaci z pochopitelných důvodů ve vlastním zájmu, ale přesto tu vzniká určitý prostor pro uvážení. Ale já vám mohu říci, jakmile nějaká členská země a e, její vnitrostátní e, úřad zjistí nějakou chybovost přeskoumají a uplatní se přerušení, pozastavení pladeb. Paní Ayala Sender hovořila o pozastavení postavení, které jsou eh, z podstaty eh, dočasné povahy. Takový je cíl, ale když nedojde k vyřešení, tak potom následuje netokorektura, ale eh, mají být samozřejmě dočasné povahy. Máme 15 členských států, o nichž víme nebo které zvláště sledujeme posuzujeme rizika a sledujeme, jak jaké je plnění, jaký je výkon i ve smyslu auditu. A to se samozřejmě může eh, vždycky změnit, jestliže po několika letech zajistíme, aby eh, ty procesy a struktury fungovaly, tak se snažíme z toho zase stáhnout, protože tímto opatřením se snažíme využívat eh, lidských strojů, které máme k dispozici. Eh, generální ředitelství Regio má kolem 700 eh, pracovníků a 33 z nich se zabývá výlučně auditem. Představuje to asi 12 zaměstnanců a já se domnívám, že jsme dosáhli určité úrovně, která na základě vyváženosti mezi kontrolou a e, výkonem je dostatečná. A i účetní dvůr sám zjistil v celé Evropě máme 2600 e, ekvivalentů na plný úvazek, které se zabývají e, mezinárodními aktivitami a já se domnívám, že to je značná veličina a i tady usilujeme o vyváženost. To, co pan poslanec Rybich navrhl, to můžeme eh, vytvořit, ano, seznam eh, případu přerušení a pozastavení v jednotlivých zemích. Paní eh, Gressle, já chápu vaši nelibost, že jsme vám poslali text v řečtině. Upřímně řečeno, na jedné straně bych se chtěl omluvit a na druhé straně to řeknu velice otevřeně. My jsme se snažili za velice krátkou dobu odpovědět na otázky a stalo se, že někteří pracovníci u nás jsou sami eh, řeky nebo kypřany, vládnou tedy řecky a proto komunikace probíhala v řečtině. A Eh, zřejmě výsledky té komunikace k tomu přiložili a za krátkou dobu se nepodařilo zajistit autorizovaný překlad. Snad jsme se domnívali, že ve vaší stranické rodině se najde někdo, kdo to přeloží z řečtiny. Ne, ještě jednou budeme se snažit, abychom eh, poskytli eh, varianty v budoucnu, ale my myslím, že to bylo opravdu za krátkou dobu a my se snažíme eh, s členskými státy komunikovat v jejich jazyce, co se týče těch čísel. Upřímně řečeno, já jsem to úplně nepochytil. Myslím, že když sečteme jednotlivé roky, tak by to mělo odpovídat ale my to ještě jednou ověříme. Kromě toho eh, tu stále ještě existuje diskrepance mezi rozhodnými dny, eh, které jsou základem pro vypracování zpráv a když potom odpovídáme, tak eh, poskytujeme data, která byla jako poslední dostupná. To by mohl být takový motiv, aby bylo jasné, k jakému eh, okamžiku se ta čísla eh, vztahují. Tato jsou čísla k rozhodnému dni nebo poslední dostupná čísla, ale mezi parlamentními výboru jsem si povšiml, že tu jsou eh, různá čísla, když se vychází z různého rozhodného dne. Vy jste hovořila o 38 a 39 tedy o těchto otázkách 38-39 to podrobíme ještě analýze a dostatečně to objasníme. Pan Gajer, ty takzvané netokorektury, děkuji za toto eh, upozornění, že mě chcete eh, vést na tenký let. Já si myslím, že se to nedá kvantifikovat, ale můžeme to naznačit aspoň takto v současné době dvě třetiny chyb, které jsou zjištěny, zjišťují vnitrostátní auditorské úřady. To znamená, že to v podstatě docela dobře funguje a já bych chtěl to také eh, naprosto jasně říci na tomto místě. Máme velkou důvěru v odbornou kompetentnost auditorských orgánů v členských státech. Tam, kde někdy máme starosti, to je někdy dostatečné personální vybavení, eh, například v Anglii, jak to zde již zaznělo, ale jsou tu jiné příklady, a nebo se ty pochybnosti týkají dostatečné nezávislosti. To jsou tedy hlavní stroje eh, starostí, ale to bude předmětem které se v budoucnu dostanou do té ex ante podmíněnosti. To jsou tedy ty obavy, které ještě máme. Vycházíme-li tedy z toho, že již dvě třetiny odhalují vnitrostátní orgány a my nebo účetní dvůr odhalíme jednu třetinu, potom je tu eh, potenciál ke zlepšení, pokud tím eh, eh, vzorcem netokorektur, což je náš cíl, eh, přimějeme ty struktury, aby byly ještě přesnější a přísnější jak se to projeví v té míře chybovosti, to zatím nemohu říci, ale toto spatřuji jako maximálně možný potenciál ke zlepšení. Co se týče e, veřejných zakázek, můj kolega Barnier, myslím, ještě tento týden předloží návrh nových směrnic, které konec konců mají vést k tomu, a to byl náš cíl, abychom všechno zjednodušili, abychom potenciální míru chybovosti snížili, jakmile e, budou eh, dokumenty k dispozici. Ještě tento týden eh, neprodleně je vám dám k dispozici. A pokud mohu eh, hned navázat na další příspěvek, bude to jistě výzva do budoucnosti, kdy se bude dvojnásobek, chceme-li dvojnásobek prostředků dát k dispozici malým a středním podnikům. To znamená, že to drasticky navýší počet jednotek jednotlivě přidělovaných prostředků. A bude to velká výzva pro eh, orgány, které to budou řídit i pro orgány kontroly. A my se budeme snažit zjednodušenými postupy, eh, dalším zjednodušením, například v podobě rozšířených možností využívání paušálního využívání, pokud to bude akceptovatelné. Eh, to usnadnit, ale je třeba říci, že to bude nová výzva pro první úroveň protože dojde k eh, naprostému navýšení počtu projektů, ale to bude také předmět eh, ex ante podmíněnosti. Pan Olbricht v prvé řadě upozornil na eh, vaše vlastní projednávání ve výboru. Jak eh, se díváme na tyto záležitosti? Já jsem hluboce přesvědčen o tom, že v celku díky tomu, že jsme vycházeli z akčního plánu tohoto výboru že jsme dosáhli drastického zlepšení výkonnosti. De facto jsme eh, míru chybovosti snížili na polovinu a když si uvědomím, že ke konci období objem pladeb a ob objem projektu narůstá a my eh, minimálně udržíme úroveň chybovosti, tedy v tom pozitivním smyslu, pak to ukazuje, že ta tendence je rok od roku taková, že se vyvíjíme docela dobře, respektive naše členské státy, takže tu v celku vidím pozitivní trend. A byl bych rád, kdyby se také objevil v závěrech k poznámce pana Sondekarda. To je něco, co bezprostředně nespadá do udělení absolutoria. Fond Solidarity, vyúčtování a výkonnost, ale aby eh, nevznik nevznikalo žádné nedorozumění. Dočasné neznamená 50, 60, 70 let, ale vzhledem k objemu, o který se jedná, a vzhledem k specifickým místním danostem je třeba vycházet z určité flexibility. Řekl bych, že Eh, takové přehlédnutelné období je asi pět let v takové situaci, eh, kdy tisíce lidí jsou bez přístřeší a na základě eh, mobilního dočasného ubytování se o ně postaráme. Je to taková katastrofální situace, kdy ochrana osob je v popředí, tak eh, všechno neprobíhá eh, podle přísný, přesných eh, předpisů až na desetinou čárku, to prosím o pochopení ale co se týče kontroly a akceptance, to potom musí souhlasit až na desetinou čárku. A to je důvod, proč eh, přes 300 milionů eur jsme nechtěli vyplatit. To jsme nemohli akceptovat a to je v rámci možného, protože ty platby, které poskytujeme, představují mnohem menší součást toho, než kolik vynaložila italská eh, vláda na tato opatření. Takže myslím, že to bylo 305 milionů eur, když byly odečteny, tak přesto je tu mnohem větší množství způsobilých prostředků, než kolik jsme nakonec poskytli. Chtěl bych poprosit o toto, pane Zondegarde. Jistě můžeme mít různé názory eh, na mnohá témata, ale podezírat mé spolupracovníky, že by eh, něco dělali společně s eh, mafií, anebo že by byli v rukou mafie, to by šlo příliš daleko. Já bych chtěl pouze objasnit, že eh, mý spolupracovníci pracují s čistým svědomím, snaží se angažovat a nepracují jenom od 9 do 5, když jde o Fond Solidarity snaží se pomáhat rychle a přesně. To jsem pokládal za důležité. Chtěl bych to vyjádřit eh, na tomto místě. A ještě jednou děkuji paní Ayala Sender. V nejbližších týdnech předložíme návrh, který eh, bude zahrnovat velice přesný popis pojmu serious deficiencies v rámci aktů v přenesené pravomoci, abychom zajistili, aby bylo všechno jasnější oproti minulosti. Máte pravdu, v případě Interregu je to dosti složité dělat zprávy podle jednotlivých zemích, ale je možné vypracovat souhrnou zprávu k Interregu a jistě stojí za to o tom přemýšlet. Jinak bych chtěl velice poděkovat za vaše pozitivní a kritické připomínky, ale chtěl bych se ještě vrátit na začátek, jak se ptal pan Pípr. Na jeho otázku můžeme už teď odpovědět. Jistě ty eh, ty subjekty, co pravidla pravidelně porušují, ty eh, eh, budou uh, Eh, předmětem finančních korekcí. Asi to bude představovat zdvojnásobení toho, co by bylo přiměřené, pokud to budou subjekty, které se toho dopouští opaktovaně, ale to bude v těch aktech eh, přenesené pravomoci. Ale ten trend se musí ubírat tímto směrem. A možná ještě poslední připomínku, kterou pokládám za důležitou. To je možné, když se podíváme na jednotlivé země, že existují jednotlivé země, kde vznikne dojem, že jsou eh, tu obvyklá podezření, ale když se podíváme na podstatu věcí, pak zjistíme, že v jednotlivých zemích rok od roku Eh, jsou různé řídící orgány a úřady, které jsou odpovědné za tu chybovost. Například Španělsko. Španělsko má v skutku velice komplexní strukturu. Myslím, že v tom jsme zajedno a domnívám se, že se španělskou vládou i se regiony v příštím období dosáhneme zjednodušení protože to je zdroj eh, věčných nedorozumění a chyb. Ale jak už jsem řekl, jsou to různé řídící úřady až na několik eh, málo výjimek, které eh, přispívají k chybovosti a tam vznikají ty chyby a jsou to auditorské orgány, které podstatě vykonávají spolehlivou práci, o kterou se můžeme opřít. Děkuji vám. No a nyní by se rád ještě vyjádřil účetní dvůr. Pokud můžete být stručný, je to těžké. Byly tu otázky k finančním opravám, jaké jsou rozdíly mezi komisí a účetním dvorem. Jak už jsem řekl dříve, účetní dvůr je povinen informovat o tom, zda jsou transakce zákonné a řádné a musí hájit finanční zájmy Evropské unie. A je to vlastně odlišný a komplementární pohled. Pokud jde o vymáhání částek a finanční opravy u projektů, kdy vycházíme z prohlášení o výdajích a paušální opravy, které nereflektují přesnou částku nesrovnalostí ve výdajích, nemají dopad na chybovost na úrovni projektu. Členské státy odpovídají za vyhodnocení chybných projektů je na krocích členských států. Zda finanční opravy budou mít za výsledek opravy na úrovni projektu. A pokud členský stát tedy se tím neřídí, tak nedošlo k, řádnému, k řádné finanční kontrole a účetní dvůr nemůže tedy vyhodnotit chybovost řádně. Tedy to je náš přístup a proto existují rozdíly s přístupem komise. To je na jedné straně. A kolega... A kolega mě chtěl dostat na tenký let. To je samozřejmě záležitost, eh, která je vždycky trošku nebezpečná, ale rád bych eh, podtrhl, že v 17 členských státech jsme prováděli kontroly a najdete to v paragrafu 55. A náš vzorek je reprezentativní pro rozpočet, ale není to žádný výsledek pro za jednotlivé členské státy máme statistický způsob postupu. Když v zemi, kterou bych nejlépe znal, a to je Lucembursko, kdybych tam kontroloval, tak bychom museli zkontrolovat všech 180 programů. Ty ani nenajdeme v Lucembursku nebo na Maltě nebo v nějakých menších členských státech. To znamená, museli bychom přeskoumat všechny projekty a to je sisyfovská práce. Účetní dvor už má dnes 900 zaměstnanců a potřebovali jsme eh, jich, by jich daleko více a to prostě nemá žádný smysl. Ale kontrolovali jsme, provedli jsme kontroly a doposud jsou pouze čtyři země, které eh, odevzdávají zprávy. V roce 2013 to byla Velká Británie, Nizozemí, Švédsko a Dánsko. A my jsme se na tyto zprávy dívali a ne bezpodmínečně jsou v souladu se standardy, které používáme jako účetní dvůr. Ale rozhodně zkoumáme, do jaké míry tyto kontrolní zprávy můžeme použít pro naši práci. A zakrátko se k tomu vyjádříme. Paní Ayala Sender se ptala, na chybovost, na míru chybovosti. 31% to máme v případě zadávání veřejných zakázek, tam jsme stanovili 31, 31% porušení eh, směrnice a určitá procentuální částka byla jako závažné chyby a to jsou tedy ku příkladu takové věci, jako že byl um, výběr veřejného, eh, výběr zaká- udělování zakázek omezen místo, aby to bylo obecné či evropské vypsání veřejné zakázky. A Eh, vážným porušením je v našich očích také případ, kdy výsledek eh, vypsání veřejného, eh, veřejné zakázky by měl být vlastně jiný. A když konstatujeme méně závažných porušení, tak se to děje především ve slabinách realizace tohoto postupu. Podívejte se na, 500, na paragraf 534. To je v krátce to, co jsem chtěl říci na otázky. Pokud eh, některé zůstaly nezodpovězeny, odpovím na ně písemně. Děkuji. Ingeborg Gressle má krátkou doplňující otázku. Je mi velice líto, pane komisaři, já mám zásadní problém. Když eh, máme dosáhnout politických cílů, mohli bychom se vzdát veškeré finanční kontroly a to by bylo dobré, ale já se nedomnívám, že dosahujeme těch politických cílů. Výroční kontrolní zprávy jsou důležité, ale co nám říkají o programech, když z 317 výročních kontrolních program eh, bylo 141 verifikováno, na, 170 tedy verifikováno ještě nebylo a já jsem pro finanční kontrolu, ta stojí vždycky velice hodně peněz u 50 eh, ročních platů, eh, 100 tisíc, to znamená 210 milionů. A to při této kontrole eh, nepokládám za přehnané. Hovoříme o 3 a 4 eh, procentech eh, podílu z nákladů na kontrolu. Takže já nemohu akceptovat, že to je všechno příliš drahé, pane komisaři. Já jsem neřekl, že to všechno je příliš drahé. Já jsem jenom apeloval na odpovídající vyváženost mezi kontrolou a e, tím, co se splní. Kamkoliv jedu, jsem konfrontován s tím, já nechci říci, že mě trápí, ale je tolik a tolik kontrol a my prostě už nemáme choť klas další požadavky, zejména u dotací pro malých a středně velkých podniků a naopak malé a středně velké podniky nemají chuť se ucházet o něco, protože potom na ně spadne mnoho a mnoho kontrol a my se musíme postarat o kvalitu auditu. Samozřejmě tento má být prováděn eh, v rámci subsidiarity, to znamená bezprostředně nadřazená úroveň, protože musíme také pochopit, že je zapotřebí určitá vyrovnanost balance, chceme-li mít spolehlivou kvalitu, musíme se na to spolehat. Tam, kde máme nějaké nové indikace, že programy nefungují, tam okamžitě dojde k přerušení. I, uh, that discussion between the two. Ano, nechám to na diskusi vázou. Pane zpravodaj, já jsem se nepodíval doleva. Ano, chtěla jsem Mr. se zeptat pana Hána na některé korekce za období 2000-2006, eh, které eh, se nějak zdvojily do roku 2012. Já jsem se vás na to ptala, vy jste na všechny odpověděl, toto je nesmírně důležitá otázka protože jinak pan Peepers by mohl vyvodit eh, nesprávné závěry. Čili jsou tady korekce od roku 2000 až do roku 2006 pro Španělsku eh, nějakých 800 milionů eur a to už mělo být uzavřeno do roku 2010 a teď na základě změny kritérií eh, v účetnictví by se to nějak mělo dvojně započítat až do roku 2012, třeba že to mělo být uzavřeno před rokem 2011. Ano, Ingeborg, neříkám to já, ale říká to sama komise, která nám vysvětluje, proč se tady tedy objevuje tento text. No snad jsem se nezmílila. Řekla jsem, že jsem, je třeba přečistit tu poznámku pod čarou, kde se říká, že větší korekce, co se týče Španělska pro rok je 2000 milion dvěstě tisíc R, tady se musí udělat zřejmě dvojí uzávěrka jedna tisíce šest až deset a teď se to zase má zaúčtovat, protože se tady eh, uzavírá jiné období. Bylo by dobré, kdyby se nám to vyjasnil, anebo nám pošlete písemnou odpověď, protože jinak by pan Píper mohl vyvodit nesprávné závěry z toho. Ano, velice krátce v Němčině se hovořilo 2000 až 2016, ale my hovoříme 2000 až 2006. A tady se jednalo o to, že v roce 2012 jsme mohli uzavřít vyjednávání o finančních korekturách k jednotlivým projektům, které pocházely z roku 2000 až 2006. A v období 2000 až 2006 musel každý jednotlivý projekt byl vyučtovan nejenom podle programu, ale podle jednotlivých projektů. A s nejrůznějšími španělskými vládami jsme vedli diskuse o různých finančních korekcích a za bývalých španělských vlád to bylo tak, že oni chtěli každý jednotlivý projekt prodiskutovat až do konce. To tedy znamená za eventuálních okolností jít až před Evropský účetní dvůr. A s úřadující současnou vládou jsme mohli docílit dohody s ohledem na finanční korekce, které jsme aplikovali na projekty a důsledkem toho je, že v roce 2012 toto téma mohlo být uzavřeno a protože se jednalo o původně vysoké, jednorázově vysoké finanční korekce, které eh, zahrnují rok 2000 až 2006, byly tedy konečně uzavřeny, ale důsledkem toho bylo, že v roce 2012 což, protože, což nezrovna neudělalo špatně španělskému rozpočtu. Mohlo být z evropské rovně poslána částka přes miliard eur a tím to bylo celé vyčištěno. Jinak bychom pokračovali až do 2016 a 17 a já jsem vždycky říkal, že na nikoho neudělá dobrý dojem, když nebudeme schopni období 2000 až 2006 uzavřít v co možná nejkratší době. Děkuji, pane Pípr. Chtěl byste něco říct si závěrem? Tento dialog mezi eh, paní Ayala Sende a pane eh, komisařem mi ukazuje, že naléhavě potřebujeme zprávu pro Španělsko. To je absolutně nutné a mohl bych nabídnout, že vezmeme jeden španělský region a potom mou spolkovou zemi, Severní Porní Vestfálsko. Eh, ta má tak také federální strukturu. Snad bychom se mohli domluvit na tom, že účetní dvůr se pustí do této práce a to, co bylo řečeno, měli bychom přemýšlet o tom, eh, co ty země již předložily. To je, myslím, velice dobré znamení a ti, co dnes říkali, že účetní dvůr to eh, nemůže všechno pojmout, to také nikdo nechce. Každý rok se může zaměřit na jednu, dvě země a já jsem si je eh, jist, že by to kapacitně účetní dvůr zvládal. Já jsem se dnes opravdu hodně dozvěděl a musím říci, že můj pozitivní dojem přetrvává. Mnohé teď bude záviset eh, na nadcházejících týdnech. Co mi ještě úplně není jasné z toho, co říkal pan komisař, vstup eh, do toho postupu kontrol, protože když jsou členské státy nad 2%, že se do toho e, zapojí komise, to je pro mě příliš málo. Je třeba, aby existoval katalog kritérií, kde by bylo řečeno, účetní dvůr v minulosti analyzoval to a to, e, bude to doprovázet namátková kontrola komise, pokud to nepřekročí určité procento, potřebujeme pro eh, zákrok eh, komise opravdu více kritérií. A ještě závěrečnou eh, poznámku 700 pracovníků. 83 se zabývá auditem, pane komisaři, to ale není mnoho, jak málo lidí se v Evropě zabývá auditem, to je pro mě překvapující 83 pracovníků generálního ředitelství eh, pro regionální projekty, které je třeba zkontrolovat. To není mnoho, když se eh, dívám na jiná generální ředitelství a eh, na evropskou přidanou hodnotu. Já je nechci jmenovat, ale dovedl bych si představit, že byste mě měli posílit. A jinak bych chtěl říci, že jsem opravdu zvědavý na vývoj v budoucích týdnech a těším se na další spolupráci. Děkuji, myslím, že jsme dospěli ke konci tohoto bodu eh, našeho programu. Teď bez eh, překladu, ale eh, je tu přání, pokud můžete dát k dispozici svůj projev, ano, a bude v Němčině. Takže všichni chceme poděkovat eh, panu komisaři, zástupci účetního dvora a navrhuji, abychom teď přešli k bodu 5 na pořadu jednání. Děkuji vám. Yeah.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 Okay, okay. Okay. Nou ja, oké. Okay. Oké, okay. niks er aan te doen. Hartstikke dank. Takže jste připraveni všichni k hlasování? Navrhuji, abychom zahájili naše hlasování. Máte všichni hlasovací karty? Then I open... Takže zahajuji hlasování k návrhu zprávy o budoucí úloze účetního dvora. Postup jmenování členů účetního dvora, konzultace EP. Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 15. Kdo je pro? 15, ano. Kdo je pro? Kdo je proti? Možná si to ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Končím hlasování. A výsledek je 18. Ne, je to jinak. Je to 10 hlasů pro 8 proti, nikdo se nezdržel. Takže schváleno. Pozměňovací návrh 17 odpadá, 16 také odpadá. No, abychom byli přesní. Výsledek je správný, ale protože Ines je proti tomu, tak je to nějak 7 ku 9. OK. Yeah, you. Correct. Dobře, v pořádku. Pozměňovací návrh 17 odpadá, 16 odpadá, 18. Kdo je pro Pozměňovací návrh 18. Kdo je proti? Takže opět si to ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 12.7 je to schváleno. Pozměňovací návrh 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Elektronicky zahájil hlasování. Končím hlasování. 9 ku 9 zamítnuto. Pozornost návrh 20. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh d, d, pozměňovací návrh 19 eh, byla zamítnuta, takže 21. Kdo je pro? Kdo je proti? To je většina. Zamítnuto. 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Kdo se zdržel ještě? Nikdo. Schváleno. Pozměňovací návrh 23. Kdo je pro? zde proti, to je menšina schváleno. 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis 1, který nahrazuje poslanec 26, 27, 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 25, pozměnce na 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 26 odpadá, 27 odpadá, 28 také odpadá, 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím si, že je to je zamítnuto, ale zahajuje hlasování. Končím hlasování. 9 ku 10. Ano, skutečně je to zamítnuto. 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 31 eh, odpadá, 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Je to příliš těsné, takže opět zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 33 odpadá. A 34 odpadá také. A kompromis 2, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. A to znamená, že 35, 36, 37 jsou nadbytečné a hlasujeme 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Příliš těsné. Hlasujeme elektronicky. Zahoj hlasování. Končí hlasování. 10 ku 10. Je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Já myslím, že je to schváleno. Pozměňovací návrh 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Je to asi většina, ale musíme to ověřit. Končím hlasování. Ano, je to zamítnuto. Pozměnce návrh 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Opět to musíme ověřit elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 42. Kdo je pro? Musíme se musíme hlasovat elektronicky hned. Kdo je pro? Končím hlasování. Je to schváleno. Pozměňovací návrh 43, 44 odpadá. 45 také odpadá. 46, kdo je pro? A 47 také identické návrhy, kdo je pro? Kdo je proti? Většina je pro. 48 a 49 odpadají, pozměňovací návrh 50. Kdo je pro pozměňovací návrh 50? Kdo je proti? Já myslím, že je to schváleno. 51. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. To znamená, že 53, 54, 55 a 52 také odpadají a hlasujeme 56. Kdo je pro? Pozměnce 56. Kdo je proti? schváleno. Pozměňovací návrh 57 odpadá, 58 také odpadá, kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Musíme to věřit elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. Pozměňovací návrh 59 odpadá, 60 odpadá, 61 odpadá taky, 62. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Uvěřujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 63. Kdo je pro? Kdo je proti? Je to příliš čestné závěr elektronické hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 64 byl stažen, 65 odpadá. 66. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to schváleno. 67. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromisní pozměnce návrh 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Měli bychom si to elektronicky ověřit závěr hlasování. Kompromis 5. Končí hlasování. Je to zamítnuto. To znamená, že musíme hlasovat o pozměňovacím návrhu nejdříve 68. 68, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to schváleno. 60. Kompromis nebyl schválen. Musíme o tom hlasovat. Pan předseda se omlouvá. Měl jsem si to lépe přečíst, říká. Pozměňovací návrh 73. Kdo je pro? S ústním pozměňovacím návrhem u 73, který máte před sebou. Kdo je pro? Hned to ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končí hlasování. Je to schváleno. Pozměňovací návrh 74. Kdo je pro? Kdo je proti? Je to schváleno. Dále jdeme k pozměňovací návrhu Sedmdesát jsme schválili takže 75 odpadá a 76 tam hlasujeme. Tedy kdo je pro návrh 76? Kdo je proti? Musíme to ověřit. Elektronické závěr hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 77 odpadá. 78, 89 také odpadají. 80, kdo je pro? Kdo je pro pozměnit 80? Hned si to ověříme elektronické zájem hlasování. Končím hlasování. 11.10. Je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 81. Kdo je pro? A hned, hned to ověřujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. 82 byl stažen, 83 odpada, 84 odpada a kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je pro kompromis 6? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. To znamená, že první část 85 odpadá, ale musíme hlasovat eh, druhou část od emfasázis až do konce. Ne, ne, neměli bychom hlasovat první část. Budeme hlasovat o druhé části 85. Kdo je pro? Kdo je proti? To je schváleno. A teď 86, 87 odpadá. Dostáváme se k 88. Kdo je pro pozměnci návrh 88? Kdo se zdržel? Kdo je proti? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to schváleno, je to zamítnuto. 89. Eh, hlasujeme 89. Kdo je pro 89? Kdo je proti 89? Je to schváleno. 90 stažená, 91 kdo je pro, pozměňovací návrh 91 kdo je proti, zdržel se, schváleno. 92 kdo je pro, 92 kdo je proti, kdo se zdrží, je to schváleno. 93, kde pro, 93, kde proti, zdržel se, schváleno. 94. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 95. Kdo je pro? 95. Měli bychom si to ověřit hned elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 96. Kdo je pro? 96. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 97. Kdo je pro? 97. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 98. Kdo je pro? Ověříme to elektronicky hned. za hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. se na 99. Musíme hlasovat ve dvou částech. První část, kdo je pro. Kdo je proti. Zdržel se. Schváleno. Druhá část. Je, kdo je pro. Druhou část. Kdo je proti druhé části. To je, to je asi většina, ale musíme si to ověřit. Takže zahajuji hlasování. 99, druhá část. Končí hlasování. Je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 100. Kdo je pro? Kdo je pro stovku? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pozměňovací návrh 101. Kdo je pro? Kdo je proti? A vlastně to jako u elektronického hlasování 101. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to schváleno. 102. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 103. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Ano, samozřejmě. 103. Ověřujeme za vyhlasování. Končím hlasování. 15 pro, 6 se zdrželo. Schváleno. 104, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. 105, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Já myslím, že to je schváleno. 106. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 107. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 108. Kdo je pro? Kdo je proti? To je těžké. Hlasujeme elektronicky za hlasování. Končím hlasování. Je to schváleno. 109 s ústním pozměňovacím návrhem, který mění slovo explorers místo deplores. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to schváleno. Prosím. Já chci říci, že španělská verze textu musí být revidována. Máme Deplores a Explores a místo kabinetu komisařů, tak je, jsou tam skříně komisařů, takže tady si to zaslouží asi nějakou drobnou úpravu Není to úplně stejné prostě, ale obrátím se na příslušné složky, aby vám pomohlo. Já vám se španělským překladem bohužel nepomohu, ale máme to poznačeno, takže 110. Kdo je proti? To je menšina schváleno. 111. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Vidím nezájem v jedné části sálu, takže zahajuji hlasování. Tak ne, že by mě to upokojilo, končím hlasování. Ano, já jsem to tušil, ale nikdo nechtěl zvednout ruku. To znamená, že 112, 113, 114, 115 odpadá a hlasujeme 116. Kdo je pro? 116 ústním pozměňovacím návrhu, který máte na seznamu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 117. Kdo je pro? Kdo je proti? Příliš obtížné, příliš těsné. Tak, hlasujeme elektronicky. Za hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 118. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 119. Kdo je pro? Kdo je proti? Já si myslím, že je to schváleno, ale musíme to ještě ověřit. 119. Za hlasování. Končí hlasování. Ano, je to schváleno. 120 odpadá. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 122 odpadá, 121 odpadá, 123. Kdo je pro? 123. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 124. Kdo pro? A 125 je to identické. Kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. Sto dvacet šest. Kdo je pro? Neodpadá to, ne, ne. Kdo je proti? Myslím, že je to schváleno a musíme to ověřit. Závěr hlasování. Končí hlasování. Schváleno. 128. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 129. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 130. Kdo je pro? Kdo je proti? Těžko říci. Závěla elektronické hlasování. Končí hlasování. Bylo to schváleno. 131 odpadá, 132. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. 132. Kdo je pro? 133. A 133, 134. Ale ještě budeme hlasovat to už jsme hlasovali tak dobře. Takže 133, 134, kdo je pro? Kdo je proti? Potřebujeme elektronické hlasování. Ukončím hlasování. Bylo to schváleno, 14 8. 135 odpadá, 136, 136, 137, kdo je pro? Kdo je proti? A opět to musíme hlasovat elektronicky za hlasování. Končí hlasování. Takže to bylo schváleno. Takže 138 odpadá, 139 a 140. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já myslím, že je to schváleno. Takže 141 odpadá, 142 odpadá, 143. Kdo je pro? Kdo je proti? Já myslím, že je to většina, ale radši to ověříme za hlasování. Končím hlasování. Ano, je to zamítnuto. 144. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto takže musíme hlasovat 145. Kdo je pro tyto dva pozměňovací návrhy, které jsou identické? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Bylo to schváleno. 147 odpadá, 148 taky. 149. Kdo je pro? 149. Kdo je proti? to je menšina, bylo to schváleno. 150, kdo je pro 150? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 151, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 152, kdo je pro 152? Kdo je proti? Já myslím, že to je většina, ale ověříme si to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 153. Kdo je pro? 153. Bylo to schváleno. A dostávám se k 154. Kdo je pro 154? Kdo je proti 154? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 155. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 156. Kdo je pro? Kdo je proti? Je to schváleno. Což znamená, že 157 odpadá, 158. Kdo je pro? Kdo je proti? Takže schváleno. 159. Kdo je pro? 159. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 160. Kdo je pro? 160. Kdo je proti? Kdo je pro 161? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 162. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 163. Kdo je pro? Neodpadá. Kdo, kdo je pro 163? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. A nyní jdeme na 164. Kdo je pro? 164. Kdo je proti? Příliš těsné. Musíme to elektronicky odhlasovat. Zahajuji hlasování. Končí hlasování. A bylo to schváleno. 165, kde je pro? Kdo je proti? Ale lepší bude to ověřit za vylasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 166. Kdo je pro? Kdo, kdo je proti? Já věřím, že to je schváleno. 167 odpadá, 168. Kdo je pro 168? Ale snad to musíme ověřit elektronicky za hlasování. Končí hlasování. A bylo to schváleno. Takže 170, 169 odpadá, kdo je pro 170, kdo je proti 180, 181, kdo je pro, 181, kdo je proti. Elektronicky prosím za hlasování o 171. Končím hlasování. Zamítnuto. 182, kdo je pro, 182, kdo je proti zdržel se, zamítnuto. 173, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 184, kdo je pro, zdržel se, zamítnuto. 175, kdo je pro? Musíme to ověřit elektronicky hned. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? A 2. 1 a 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 3. S ústím pozměňovací návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 4. Kdo je pro pozměňovacího návrh 4? Kdo je proti? Já myslím, že to je schváleno. Pětka, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 6, kdo je pro? pro? proti? Zdržel se? Schváleno. 7, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Pozměňovací 8, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 9, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 10 po částech, první část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, kdo, kdo je proti, není to jasné elektronicky, Zahoji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 11. Kdo je pro 11? Kdo je proti 11? Schváleno. 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Je to schváleno. A nyní návrh usnesení jako celek po změnách. Hlasujeme elektronicky. Zahoj hlasování. Končím hlasování. Velmi dobrý výsledek. Blahopřejeme zpravodajce. A doufám, že se z toho raduje stejně jako my. Přejdeme k dalšímu hlasování. Musíte mluvit do mikrofonu. Nikdo si nestěžuje na strukturu účetního dvora. Já doufám, že si nebudou stěžovat. Já už nechci žádné stížnosti slyšet. Odhlasovali jsme to. Dobře, dostáváme se ke druhé zprávě, o které budeme Eh, hlasovat. Je to zvláštní zpráva, která se týká společného podniku ECSEL. Můžeme přímo přejít k hlasování? Nebo chtěl by zpravodaj něco říci? můžeme až po pozměňovací návrh 17 hlasovat unblock. Všichni s tím souhlasí, ano, takže budeme hlasovat návrhy 12 až 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Návrhy byly schváleny. Pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme to elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tak, návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 19, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl schválen. Pozměňovací návrh Myslím, že o 20 hlasovat nemusíme. Jestliže je dvacítka přijata, ne, ne, musíme o dvacítce hlasovat. Kdo je pro dvacítku? Proti? Raději to ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A návrh byl schválen. To znamená, že jednička odpadá. Kdo je pro 21? Kdo je proti? To znamená, že byl zamítnut 22. Kdo je pro 22? Proti? Návrh byl zamítnut. Pozdělací návrh 23. Kdo je pro? Pro 23? Raději to elektronicky ověříme za její hlasování. Hlasování je u konce. A návrh byl schválen. To znamená, že pozměňovací návrh 2 odpadá a hlasujeme o 24. Kdo je pro? Proti? Držel se? Schváleno. 25. Kdo je pro? Kdo je pro návrh 25? Není to jasné. Elektronické hlasování. Zahajuji. Hlasování je u konce. A návrh byl schválen. To znamená, že odpadá návrh 3 a můžeme hlasovat o návrhu 26. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl schválen. Pozdělací návrh 4. Kdo je pro? Kdo je pro čtyřku? Proti? zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 5. Pro, proti, zdržel se, schváleno. 27. Kdo je pro? Proti? Schválen. Nebo ne? Je to těsné, raději to ověříme. jejich hlasování. Hlasování je u konce. 9 na 9. Návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 28. Kdo je pro? Hned eh, zahajuji elektronické hlasování. Hlasování je u konce. A návrh byl schválen. Pozměňovací návrh 29. Kdo je pro? hned eh, zahajuji elektronické hlasování. Hlasování je u konce. A návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 30. To je kompromisní návrh. Kdo je pro tento kompromis? Kdo je proti? Držel se? Návrh byl schválen, kompromis 1 byl schválen. A to nemá žádné dopady? se musí kole, dva kolegové z EPP domluvit v předvánočním mírovém duchu. Ale my tu už žádné další pozměňovací návrhy nemáme. Ne, eh, to jenom pan Rubich a Ody se museli domluvit. Eh, my budeme dále pokračovat ve vánoční atmosféře. 32, kdo je pro 32? Proti? Držel se? Návrh byl schválen. Pozměňovací návrh 33, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl schválen. Pozměňovací návrh 6, kdo je pro? Proti? zdržel se, návrh byl schválen. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro, proti, zdržel se, schválen. Pozměňovací návrh 34. Kdo je pro, proti, zdržel se, schválen. Pozměňovací návrh 8 byl stažen, pokud to správně chápu, je to tak. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro, proti, zdržel se, návrh byl schválen. Pozměňovací návrh 35 po dvou částech. Kdo je pro první část? Proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti, schválena. Pozměňovací návrh 10, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 36, kdo je pro? Proti. Není to jasné, zahajuji elektronické hlasování. Hlasování je u konce. A návrh byl schválen. Pozdějící návrh 37, kde je pro? 37, 38. Máte nějaké námitky, abychom hlasovali unblock? Dobře, kdo je pro 37, 38? Kdo je proti? Držel se? Oba návrhy byly schváleny. 39, kdo je pro? námitky, že bychom hlasovali unblock o návrhu 39.40. Kdo je tedy pro? Proti? Návrhy byly schváleny. Oba. Pozměňovací návrh 41. Kdo je pro? Proti? To není jasné, musíme hlasovat. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. A návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 42. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl schválen. Návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schválen. 43. Jsou námitky proti hlasování unblock o návrzích 43 až 48? 43, 44. Kdo je pro? proti elektronické hlasování o návrzích 43, 44. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. A návrhy byly zamítnuty. 45. Kdo je pro? Proti? Myslím, že většina je pro. 47 a 6 odpadají, takže kdo je pro 48? Proti? Není to jasné elektronické hlasování. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. A návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 49, kde pro? Proti? Držel se? Schválen. 50, kdo je pro? Proti? To je těsné. Elektronické hlasování, prosím. Hlasování je u konce. A návrh byl schválen. Pozměňovací návrh 51. Kdo je pro? Navrhujeme, abychom eh, hlasovali 51 až 56 unblock. Náminky nejsou, takže kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Všechny návrhy byly schváleny a teď se dostáváme ke konečnému hlasování, které je elektronické. Zahají hlasování. Hlasování je u konce. Blahopřeji panu zpravodaji, protože jeho zpráva byla přijata velkou většinou. Přerušuji jednání na dvě minuty. Okay.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 takže máme bod 7, zvláštní zpráva číslo 5 o zda byly dobře vyčerpány prostředky evropské politiky soudržnosti, pokud je o silnice. Pan Vögelbauer, máte slovo. If you, if you of the time. Máme poměrně málo času. Náš Čas byl vyčerpán. Pokusím se být co nejstručnější. Velice mě těší, že Evropský účetní dvůr požívá takového zájmu. Téměř celé odpoledne jsme s tím strávili. A teď jdeme do konkrétnějších záležitostí a já tedy, jak říkám, se pokusím být co nejstručnější. Otázkou je, zda prostředky z fondů politiky soudržnosti jsou vynakládány na silnice řádně. My jsme konstatovali dva hlavní body. Máme tady veliké rozdíly nákladů, co se týče mm, výstavby silnic spolufinancovaných z EU. Často máme drahé silnice místo, aby to byly nákladově efektivní e, silnice. Proč? To bylo předmětem našeho šetření. Investice EU do silnic činí 5 miliard každoročně. 65 miliard to bylo od roku 2000 do roku 2013. My jsme kontrolovali 24 projektů ve čtyřech zemích. V Německu, Řecku, Španělsku a Polsku. Kofinancování, čili spolufinancování ze strany EU pro těchto 24 projektů bylo zhruba 1,4 miliard euro. To znamená, že to bylo 62 všech finančních prostředků EU v období 2000 až 2013 pro tyto čtyři země a zkoumali jsme 10 dálnic, 10 rychlostních silnic, 4 obyčejné silnice eh, s dvěma pruhy. Eh, nejdůležitější konstatování. Významné rozdíly v nákladech u projektů. Evropský účetní dvůr náklady projektu v nejrůznějších zemích hodnotil co do tří způsobů propočtu, aby se nedalo říci, že jsme vyněli jenom něco, co by snad platilo jenom pro jeden jediný stát u všech tří eh, případů propočtu byly nejvýhodněji nákladově postaveny německé silnice, pak bylo Řecko, Polsko a Španělsko. Španělsko ve všech třech eh, propočtech eh, bylo dvakrát tak drahé než projekty v Německu. My to používáme podle intenzity využití. Španělské silnice byly dokonce čtyřikrát dražší než německé podle tohoto aspektu hodnoceno. A pak jsme si kladli otázku, jak je to možné, protože mz, rozdíly v mzdových nákladech to nemohou být, protože mzdové náklady pravděpodobně v Německu nejsou až tak příznivé jako v dalších zemích. A proto, jaká jsou možná vysvětlení? Jedná se tady zejména o hospodářskou soutěž. V Německu eh, se rozdělila stavba silnic do malých úseků od 1,5 do 5 kilometrů, zatímco v jiných zemích se zadávaly velké projekty, u jejichž výpisu veřejné zakázky se mohly ucházet pouze velké podniky na základě nezbytné kapacity. V Německu a v Polsku se mohly účastnit všechny podniky eh, výběrového řízení. V Řecku a Španělsku nikoliv. Tady musely být eh, eh, tyto podniky nejprve certifikovány mm, úřady, což samozřejmě omezilo hospodářskou soutěž a znamenalo obrovskou administrativní náklady, které vedlo také ke spožděním při certifikaci ve Španělsku a Řecku otázce nabídky, které byly 10, ležely o 10% níže než průměrně nabízená cena, vyloučeny z, vý, z, veři, z výběrového řízení. Komise na to zareagovala a e, dala desetiprocentní pokutu na všechny projekty, které byly ve Řecku uděleny tímto způsobem. Tento postup ve členských státech vedl však k tomu, že některé podniky, které byly vyloučeny z výběrového řízení, e, potom založily smíšené podniky s těmi, kdo byli úspěšní a sami prováděli stavební práce. Čtvrtý bod pro tedy rozdílné náklady. Uh, protihlukové ochranné stěny musely na základě národních předpisů být zřízeny na všech nových silnicích v Polsku, ale byly to skutečně nadměrně eh, veliké ochranné stěny, protože když jedete po nových dálnicích v Polsku, tak vůbec nic nevidíte z krajiny, protože všude kolem jsou nesmírně vysoké a nesmírně dlouhé protihlukové ochranné stěny. A e, poslední bod e, byly tady také jiné rozdíly v nákladech, například u patníků a jiných e, záležitostí, které souvisí se stavbou silnic. I tady je třeba si uvědomit, že nejdůležitější cíl Evropské unie je zvyšování hospodářské soutěže. To znamená první bod výzva na komisaře pro hospodářskou soutěž, aby nechal konat výběrová řízení na evropské úrovni a aby tedy nebylo omezeno výběrové řízení jakýmkoliv způsobem. To by byl tedy naše, náš první bod. A ještě malé dodání. Pakliže u všech projektů, které jsme kontrolovali, jsme zaznamenali pouze jeden jediný projekt, kde se dostal takzvaně k lízu také eh, eh, uchazeč, který nebyl z té země, v níž se projekt prováděl. Ale když chceme provádět výběrová řízení v 28 zemích v rámci volného trhu, tak to samozřejmě musíme také tak nabízet. To je naše první, po, náš první požadavek na komisaře pro hospodářskou soutěž. Uh, a potom vyskoumání příčin pro ne nepodstatné rozdíly v nákladech ve stavbě silnic v členských státech a, a to je důležité, reakce na výsledky tohoto hodnocení. Za druhé, odstranění, o tom jsem právě hovořil, odstranění překážek pro hospodářskou soutěž. Eh, už jsem řekl, že většina projektů byla získaná pouze ze strany tuzemských nabizitelů a zase některé projekty získaly pouze velké podniky, protože výběrová řízení eh, nebyla vypisována na 1,5 až 5 kilometrů, ale na více než 50 kilometrů a pak tady je také ta otázka certifikací je problémem, eh, na který je třeba se podívat. Zcela krátce druhý bod, o kterém jsme se chtěli ještě zmínit. Eh, nalezli jsme drahé, nadměrně dimenzované eh, silnice místo projektů šitých na míru a efektivních co do nákladů. Je třeba říci, že průměrné náklady pro rychlostní silnice jsou o 43% výhodnější než náklady na stavbu dálnic. A teď otázka, potřebujeme skutečně dálnice nebo ne? Protože ty ulice, ty rychlostní silnice, které jsme kontrolovali, měly průměrný denní provoz 16 950 vozidel, zatímco u osmi srovnatelných dálnic se čtyřmi prohy to bylo pouze 13 398 uživatelů. Pouze ve dvou případech se na dálnicích se čtyřmi pruhy eh, zaznamenala vyšší Eh, vyšší eh, frekventnost a užitkovost. Tedy to znamená, že dražší nemusí být lepší. Eh, v mnohých případech by bylo bývalo levnější stavět vysokorochlestní silnice. Proč se tedy takto stavělo s tak nadměrnou dimenzí? nespolehlivé, příliš optimistické prognózy dopravní, protože to vedlo k tomu, že průměrné náklady na kilometr silnice v poměru k průměrnému provozu roku ve Španělsku byly čtyřikrát vyšší než v Německu. Polsko a Řecko se nacházely uprostřed mezi těmito dvěma extrémními hodnotami. Samozřejmě je třeba položit si také otázku, jak je možné, že tady dochází k takto příliš optimistickým dopravním prognozám. To je politická otázka, kterou nemůžeme posuzovat my to je naprosto jasné, že toto musí zvážit členské státy ve spolupráci s komisí. Náklady na uživatele silnice byly u těch maxim 28 krát větší než u silnice s nejnižšími náklady. To jsou pochopitelně extrémní hodnoty. Průměrné spoždění kontrolovaných projektů, které jsme také museli konstatovat, a sice 9 měsíců, po případě 41%, rovněž vedlo k navýšení nákladu. A proto následující doporučení Evropského účetního dvora na komisi požadavek na výměnu příkladných postupů mezi národními správami silnic, co do spolehlivých dopravních prognóz a tady už jsem s potěšením konstatovala, že komise již reagovala. A co se týče požadavku na naddimenzované projekty, po případě projekty členských států, zkoumá co do nezbytnosti. Ale já bych chtěl přece jenom dospět k pozitivnímu závěru po té, co jsem tady vyslovil naše dvě největší kritiky. Jedna věc je třeba konstatovat. Prioritní cíle, to znamená lepší dosažitelnost regionu, Eh, bezpečnost silničního provozu, bezpečnost komfortu co do užívání silnic a posílení infrastruktury, to všechno bylo dosaženo. Jediný problém, který tady máme, je pochopitelně posílení infrastruktury, jak by se to mělo měřit. A proto eh, je třeba, aby tady došlo k follow-up a to musí udělat komise a proskoumat, zda tedy strukturní opatření tímto způsobem byla zlepšena i do středně a dlouhodobého eh, horizontu. Děkuji. Chtěl by na to zareagovat zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, v prvé řadě bych chtěl velice poděkovat Evropskému účetnímu dvoru a panu Haraldu Wegner Powerovi, který je za to zodpovědný. Chtěl bych poděkovat za skvělou zprávu, kterou právě prezentoval a také dobrou spolupráci. Já bych chtěl říci, že zjištění účetního dvora potvrzují, že došlo ke značnému zlepšení dopravní bezpečnosti a k poklesu úmrtí a e, v některých případech e, k naprostému poklesu případů e, úmrtí v souvislosti s silniční eh, infrastrukturou a má to také pozitivní vliv na veřejné zdraví. A chtěl bych eh, říci, že účetní dvůr hovoří na snížení cestovní doby, eh, že se zlepšilo dopravní spojení a že se to podařilo zlepšit až o 60%. Jsem přesvědčen, že to bude ve prospěch míst místního hospodářství a bude to vytvářet pracovní příležitosti. Je třeba říci, že byly stanoveny eh, cíle, čeho mají dosáhnout tyto dopravní eh, projekty, jaké dopady eh, mají mít na místní ekonomiku a i na uživatele silnic. To nebylo posuzováno. Učetní dvůr používá určité indikátory a proto Evropská komise v rámci rámci nového programového období bude e, potřebovat e, nové spolehlivé nástroje, aby bylo možné posuzovat e, dopad těchto projektů v jednotlivých zemích. Byl bych rád, kdyby komise mohla aktualizovat Eh, analýzu nákladů a přínosů investovaných projektů a zda by mohla poskytnout také eh, určité hlavní směry ohledně dopravních eh, prognóz. Dále je třeba podpořit výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy. To by nám pomohlo vytvářet spolehlivé dopravní prognózy a posuzovat také ekonomické dopady silniční výstavby, náklady na výstavbu silnic závisí na celé řadě věcí. Eh, závisí to eh, na ekologických i konstrukčních omezení a eh, tady jsou velké rozdíly mezi členskými státy. Tak Eh, je třeba zohlednit eh, různé eh, projekty, jako výstavba tunelů a mostů. Uvedu příklady ze své země z Řecka. Řecko je nej, země s nejvíce největší seismickou aktivitou. Nedochází k zemětřesení až kolem velikosti zpět a to vede k tomu, že veškerá eh, infrastruktura eh, musí být eh, koncipována podle Eurokodu 8. Mosty, přehrady, silnice, veškerá infrastruktura musí být vystavěna tak, že za brání posunu půdy a zejména další stavby silnice procházejí různými pásmy s různou sejmickou aktivitou. A mohou tu vznikat eh, eh, seismické zlomy a to vede k podstatnému zvýšení nákladu. By se podařilo eh, snížit náklady Navrhujeme, aby eh, komise a účetní dvůr si vyžádali více informací o jednotkových nákladech, které umožní eh, inženýrům eh, učinit vhodnou volbu co nejvhodnějších projektů. To je tedy vše z mé strany a děkuji vám. Děkuji. Nyní na to mohou zareagovat poslanci. Eh, máme eh, na seznamu zatím dva. Paní Palejatova. Milí kolegové, dovolte, abych nejprve poděkovala zástupci Evropského účetního dvora za zprávu účetního dvora. Tato zpráva je velice dobrým základem pro činnost našeho výboru. A chtěla bych také poblahopřát panu Stavrokakisovi eh, k práci, kterou odvedl na zpracování své zprávy. Chtěla bych se dotknout hlavně tří aspektů efektivity výměny informací mezi členskými státy, databáze na evropské úrovni a nakonec víte o důvody, eh, proč u mnoha projektům došlo k spoždění. Za prvé bych chtěla říci, že eh, přístup účetního dvora naprosto podporuji. Účetní dvůr eh, zdůrazňuje zejména účinnost a nejenom řádnost výdajů. Je třeba sledovat, do jak míry byly prostředky efektivně vynaloženy a jaké přínosy ty eh, projekty přinášejí a to nám umožňuje kvantifikovat zlepšení dopravní bezpečnosti a umožňuje nám to eh, poměřovat, eh, jak se zvýšila bezpečnost díky evropským penězům. Eh, Evropská komise používá indikátoru, indikátory, které umožní lépe používat, lépe posuzovat přínosy projektů z krátko i dlouhodobého hlediska. A v této souvislosti bych chtěla zareagovat na doporučení pana zpravodaje, že by byla vytvořena databáze za účelem výměny informací. Domnívám se, že by to opravdu pomohlo při organizování výběrových řízení, při odhadování předběžných nákladů. To by mohlo být opravdu velice užitečné, k výměně informací. Takže mám ještě jedno doporučení. A za třetí, domnívám se, že je důležité, abychom e, přeskoumali důvody, které vedly ke spoždění určitých projektů. Je třeba si uvědomit, do jaké míry došlo k tomuto prodlení, protože v členských státech došlo ke spoždění některých operačních programů že to narušilo plánování a na druhé straně do jaké míry byly ty, byla tato poštění způsobena nepředvídatelnými faktory, jako jsou eh, geologické skutečnosti, stížená přístupnost do oblasti. Myslím, že by bylo vhodné začlenit tento text do zprávy našeho výboru. Děkuji vám. Děkuji paní Ayala Sender. A můžete být stručná, prosím. Ano, chtěla jsem se zeptat. No, nejprve chci poděkovat za vysvětlení ale pro mě je tak trochu šokující. Ehm, tady se zdůrazňovaly ty náklady, že čtyřikrát dražší to bylo ve Španělsku, aniž se nám vysvětlilo, jaké to měly důvody. Když se podíváme na základ té zprávy, a chápu, že se to jistě velice podrobně studovalo, takže předpokládám, že pan Wöger Bauer bude vidět kromě toho, jaké jsou platy v Německu a ve Španělsku, protože jinak jak si ty počty nebudou vycházet, kromě toho, že řekl, že zcela jistě. Dobře, ale bylo věď, by třeba vědět, jestli je to opravdu tak jistě, když se řekne jistě, tak to není ničím podloženo. Co se týče té zprávy, tak tady máme tři způsoby hodnocení nákladu. Celková stavba a potom další dvě, ještě další věci, pak tady soud, tunely, viadukty a nic z toho jsem neslyšela v hodnocení pana Bora, co se týče ospravedlnění, protože území ve Španělsku není to tež jako stavět něco na planině v Německu, protože samozřejmě tam ty náklady asi budou větší. No ta zpráva je dobrá, ale když se říká, že když se to rozseká, že to stojí míň, ale jakým způsobem účetní dvůr zahrnul také náklady krize, protože tady máme máme větu, která říká, já nevím, když, jak říkáte, že Španělsko bylo čtyřikrát dražší, Zda jste se tedy odkazovali eh, v účetním dvoře pouze na průměrnou dopravu, ale průměrná doprava od roku 2008 se snížila daleko více než tak to, co čteme prostě v té zprávě. Čili, pane Bögerbauer, byla bych moc ráda, kdybyste nám řekl všechno a nikoliv jeden jediný bod, který sice byl zajímavý, ale jistě bychom se také rádi dozvěděli, eh, v čem všem spočívá stavba silnic a nejenom v jedné jediné zmínce. Kdybyste nám to do toho mohl zahrnout náklady krize na dopravu ve Španělsku, Německu, v Polsku, náklady na silnici, když tady potom udáváte, jak se to staví například ve Španělsku, když tam máte spoustu horských území na rozdíl od jiných zemí, které samozřejmě mají jiné území, no tak pochopitelně potom hold stojí víc postavit tunel v horské oblasti. Okay. Děkuji mnohokrát. Já nyní navrhnu ve světle času, který máme. My jsme strávili 20 minut u této zprávy a máme ještě jednu zprávu na programu a je spravedlivé, aby všichni měli stejnou možnost. Zejména pro paní Ayo Sanders setká se s příslušným pracovníkem účetního dvora a dostane snad uspokojivé odpovědi na své dotazy. A nyní ukončíme rozpravu a zpravodaj může také bilaterálně dopracovat to, co má na srdci. Souhlasíte všichni? Nechci samozřejmě ignorovat komisi, protože ti mají poslední slovo. Komise je vždy mimořádně stručná, já to vím z vlastní zkušenosti, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. My velmi vítáme zprávu účetního dvora, protože poukázal na velmi citlivou věc, kterou, o které víme celé roky. Také vítáme závěry vašeho výboru. A první důležitá věc je, že z velké míry souhlasíme se zjištěními a s doporučeními a musím říci, že v řadě doporučení už podnikáme opatření abychom zejména se soustředili na další programovací období. A to je nejdůležitější způsob, jak řešit eh, budoucnost, pokud jde o tyto nedostatky. Já chci zdůraznit, že my máme řadu nástrojů, se kterými pravděpodobně vyřešíme ta zjištění. Chceme postupovat mnohem strategičtěji z toho hlediska jaké silnice si vybereme pro naši podporu. Chceme tedy mít strategický národní dopravní plán, který zasadí veškeré projekty do určitého kontextu, které mají být podporovány. A to jak z hlediska komunálních, národních a evropských peněz. A další důležitý prvek my zapracováváme do kondicionality ex ante spolu s Národním dopravním plánem důraz na veřejné zakázky, protože evidentně, a to bylo také správně určitým dvorem zmíněno, vidíme zde překážky v hospodářské soutěži a také některé nedostatky pramení z politiky veřejných zakázek. Takže pokud je tato politika veřejných zakázek podmínkou ex ante, tak je tady také transparentnost, vytváření kapacity, odborná příprava. To vše má pomoci členským státům, aby překonali tyto nedostatky. A pokud jde o řízení projektu, opět administrativní kapacita, jak připravit projekt, jak eh, realizovat složité projekty, protože eh, to jsou nejsložitější projekty. A zaměření na výsledky v dalším programovacím období. Budeme pracovat s indikátory a ten výkonnostní rámec zajistí, že pokud některé výsledky nejsou dosaženy, můžeme přerušit financování. A to už je mnohem užší vazba s cíly a výsledky projektu. Takže to je další prvek. Máme tu řadu opatření a samozřejmě budeme spolupracovat a děkuji mnohokrát ještě jednou za tuto zprávu i za závěry vašeho výboru. Děkuji. Je dobré slyšet, že ještě než se vyjádřil parlament, tak už si rozumí komise a účetní dvor, dvůr. A další bod na pořadu jednání nyní, což je zvláštní zpráva číslo 6. Zda členské státy a komise dosáhly příslušné výsledky u diversifikace ekonomiky venkova. A dám slovo panu Kinštovi, který zodpovídá za tuto otázku. Děkuji. Velmi stručně já uvedu jenom to, co jsme zjistili. Jak víte, řada vesnických oblastí jsou charakterizovány v EU nedostatkem ekonomických příležitostí, nezaměstnaností a odlinění. Diverzifikace venkov, venkova, venkovské ekonomiky do nezemědělské výroby může překonat tyto problémy přispěním k růstu, zaměstnanosti a udržitelnému rozvoji. Současná politika v rozvoji venkova EU zahrnuje tři opatření, která mají diverzifikovat eh, ekonomiku venkova. Alokovaný rozpočet EU na tato opatření přece je 5 miliard euro pro programovací období 2013 a je doplněn národními výdaji, které celkově vytvářejí obálku 7 miliard euro. My jsme z naše klíčová zjištění. Za prvé, členské státy neprokázaly jasně potřebu pro tato opatření ve svých programech rozvoje venkova a nespecifikovali jasně proč a jak veřejný zásah může znamenat napravení překážek zaměstnanosti a růstu. A prakticky to vede k situacím, kde vlastně jakýkoliv projekt může být zpracován podle těchto cílů. Podle názoru dvora komise neměla schvalovat eh, programy rozvoje venkova, které jasně neuvádějí potřebu výdajů a očekávané výsledky. Široké cíle, které byly stanoveny u těchto opatření, byly kombinovány se příliš široký těžkými kritérii způsobilosti, a která nebyla vůbec aplikována a nebo byla bezvýznamná. A v důsledku toho členské státy zvolili, co nejvíce způsobných projektů bez ohledu na to, jak byl ten projekt hodnocen z hlediska efektivity a účinnosti. Takže lepší projekty než ty vybrané ke konci období musely být zamítnuty. Za druhé, členské státy systematicky nesměřovaly financování na projekty, které prokazují, eh, prokazují tedy jasnou potřebnost, takzvaná mrtvá, efekt mrtvé váhy. Například některé projekty by byly realizovány stejně i bez veřejné podpory. A jsou také zaznamenal, účetní dvor zaznamenal, že investice byly vlastně do, dokončeny ještě předtím, než eh, došlo k rozhodnutí o dotaci, což je jasný ukazatel tedy rizika mrtvé váhy. A došlo k takzvanému efektu přemístění, kdy vlastně to neznamená žádný přínos pro eh, ekonomiku venkova. A konečně absence relevantních a spolehlivých informací, ze kterých bychom vlastně odvodili efektivitu těchto opatření. A e, k závěrečnou poznámku, pane předseda, chci doplnit následující. I když e, základní právní akt o rozvoji venku byl schválen na politické úrovni, je třeba vzít v úvahu závěry tohoto auditu v delegovaných aktech, které mají být připraveny v roce 2014. A navrhované nařízení řeší některé otázky, jako je nedostatek analýzy v programech rozvoje venkova a sotva využitá kritéria pro výběr. Aktiv přenesené působnosti mohou tyto věci řešit. Mám na mysli například e, postup schvalování programu rozvoje venkova komise, kde by mělo být provedeno kritičtější hodnocení, jak členské státy odůvodňují potřebu pro diverzifikaci. Kromě dalších aspektů by také dvůr uvítal v aktech přenesené působnosti využití selekčních kritérií, které by uváděly například systém scoringu, systém bodování a to by mělo být také systematicky použito v praxi. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A nyní paní Kadenbach. Chcete zareagovat? Děkuji mnohokrát. Dovolte, abych velice poděkovala panu Janokenštovi za jeho zprávu. Já jsem také členkou výboru pro zemědělství, pro regionální rozvoj a pro ochranu životního prostředí a tato problematika se pochopitelně týká všech třech výborů. A je mi tak trochu líto na tomto místě, že během celého procesu zpracování postoje parlamentu ke společné zemědělské politiky chyběla celá řada těchto poznatků, protože se domnívám, že celá řada pozměňovacích návrhů, které jsem například podala já za, pro venkovský rozvoj, by byly bývaly zohledněny. A sice mm, v tom ohledu, že když chceme dosáhnout vyšší kvality ve venkovském prostoru, musíme vytvářet pracovní příležitosti ve skupinách Eh, zaměstnanců mimo zeměst, zemědělství a především, a to je jeden z cílů, abychom eh, udrželi mladé lidi na venkově. Nestačí, budou-li dotace plynout pouze pro mladé farmáře, potřebu, pro mladé zemědělce. Promiňte, potřebují také například školky, jesličky, sociální instituce, lékaře, kteří budou na místě Eh, to by byla bývala možnost eh, již preventivně tady zapůsobit před příští kontrolou účetního dvora, aby i toto používání prostředků pro nezemědělské struktury pracovních příležitostí mohly být eh, používány za účelem vytvoření větších pracovních příležitostí a udržení lidí na venkově. Mnohé z toho, co zde zaznělo, samozřejmě bude vypadat už jinak pro rok 2014 a dále, protože i venkovský rozvoj získal trošku jinou podobu. A moje prozba je, a myslím si, že je to i úlohou nás všech, abychom společně se členskými státy eh, se starali eh, o eh, správné uskutečňování politik v této oblasti na základě doporučení účetního dvora, protože první řadě teď bude spočívat na členských státech, jak oni naloží se zadaným rámcem a jak to budou implementovat. Zejména v první fázi hledání projektu už bude velikou úlohou, aby se udělalo určité hodnocení ex ante. Zda tedy podané projekty mají vůbec šanci, aby splnili ty podmínky, které jsou teď již stanoveny. No- Děkuji. A už tady nikdo není, kdo by chtěl zareagovat, jenom Paul Rubich. Já bych chtěl v prvé řadě nesmírně srdečně poděkovat kolegyni Kadenbachové. Myslím, že toto téma má nesmírný význam do budoucna. Jde zejména o to, jak v této oblasti je možné zajistit pracovní příležitosti. Bohužel, jako v mnoha případech, nejsou k dispozici jasně formulována kritéria podpory a to by mělo smysl, kdybychom podporovali OSVČ nebo mikropodniky, které mají méně než 10 zaměstnanců v budoucnosti. Myslím, že to by eh, přineslo nejlepší efekt na zaměstnanost v znevýhodněných oblastech. A konec konců se domnívám, že podpora těchto aktivit v regionech by se měla dostat do popředí. Zaměstnanost eh, musí mít prostě prioritu v těchto regionech. Nechci zabíhat do podrobností, ale toto je rozhodující a já děkuji za toto stanovisko. Děkuji, už se žádný poslanec nehlásí o slovo. Já samozřejmě nezapomenu na komisi, zejména protože je to můj starý přítel, pan Susa. Máte slovo, děkuji. Velice děkuji účetnímu dvoru a také zpravodajkyni za veškeré připomínky. Chtěl bych říct si že se zaměřuje také na zlepšení kvality života v regionech a na posílení hospodářské činnosti. Komise se domnívá, že celá řada doporučení, které předkládá tvůr, se zaměřují na členské státy. Pro nás to znamená eh, výběr udržitelných eh, projektů a také systému kontroly eh, je to na uváženou členských států z hlediska uplatňování opatřování, opatření ve smyslu zlepšení ekonomiky, ale toto zlepšení eh, mě vede k tomu, abych se zaměřil na tyto otázky. V budoucnu je třeba posílit strategický přístup a dosáhnout větší efektivity eh, politiky rozvoje venkova. A eh, podpoří to také hodnocení ex ante. Některé projekty nebyly v souladu a takové komise nebude podporovat. Je možné dosáhnout ještě značného zlepšení a já bych chtěl zdůraznit skutečnost, že máme nový přístup, který se orientuje podle výsledků opatření, která navrhuje účetní dvůr, jsou eh, shrnuty zlepšení podmínek, vytvoření jasných podmínek eh, výplat bez zbytečné administrativní zátěže. Eh, domníváme se, že systém výběru by měl zohledňovat kvalitu projektu a využívat minimální systém eh, porovnávání, scoring. Takovéto hlavní směry již členské státy mají, co se týče podmínek způsobilosti pro příští období, aby se v této otázce zlepšili, A také eh, se konají diskuze, eh, jak čelit přemístování a eh, také co se týče efektu nákladu mrtvé váhy jsou tu některé hlavní body, způsobilost výdajů, ty jsou schváleny jenom, když to eh, potvrdí řídící orgán, že je to v souladu s kritérií výběru. Příslušné orgány Eh, postupují podle článku 42 smlouvy. Eh, máme eh, dále zlepšit politiku jako požadavky na kontrolu opatření. A co se týče rozumných nákladů, je třeba před, aby žadatel předložil předběžné náklady a prokázal úspěšné provádění business plánu. Co se týče základních služeb eh, infrastruktury v venkovských oblastech, posuzujeme, zda jsou v souladu s eh, plánem rozvoje obcí, tak pokud takovéto plány existují, zda spadají do strategie eh, rozvoje, co se týče monitorování eh, budeme vycházet ze společného rámce monitorování eh, to bude na základě společně definovaných ukazatelů. Komise se domnívá, že tyto iniciativy eh, se budou opírat o doporučení účetního dvora, ale jak řekla paní zpravodajka, nemůžeme zapomínat, že naším cílem je zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a podpoření eh, diversifikace hospodářské činnosti v těchto oblastech. Děkuji. Dobře, děkuji vám. Myslím, že jsme dospěli ke konci diskuze. Eh, zaznamenali jsme eh, pozoruhodného konsensu eh, mezi účastníky diskuze, co se týče indikátorů a co se týče úkolu národních vlád, aby usilovali o zlepšení to naše jednání je u konce a uvidíme se zase zítra v 9 hodin ve stejné místnosti. Děkuji vám.